Well, good afternoon. Dobré odpoledne. Dobrý den, vítám všechny členy, vítám všechny naše hosty a samozřejmě i publikum na tomto slyšení, který se, které se týká škodlivých daňových praktik v Evropské unii a mimo ní. A začneme výměnou názorů s evropskou veřejnou obhájkyní práv, paní Rýly. Děkuji za velmi mnoho, že jste přijala naše pozvání. Vyšetřovací výbor EPP hovoří o svých obavách týkajících se nedostatku transparentnosti Evropské rady v souvislosti s vypracovávanými dokumenty. Vy jste veřejnou ochránkyní práv a vy se také hovořila o svých vlastních obavách v tomto ohledu. A my bychom rádi tedy věděli, jak vy vnímáte nebo jaký si myslíte, že může mít důsledek ty, ten současný dokument týkající se vlastně těch doporučení a všech opatření v oblasti daní i v souvislosti s těmi pracovními metodami a spo radními orgány. Slyšení bude pokračovat tedy tím panelem eh, o nespolupracujících jurisdikcích a také o té černé listině, která byla vypracovávána minulém prosinci. Jde tedy o úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem. Skupina pro kodex chování hrála opravdu klíčovou roli pro vytvoření tohoto černého seznamu i následujících pozměňovacích návrhů. A předseda této skupiny bohužel nemohl se zúčastnit dnešního jednání, protože musí být někde jinde. Paní Fabricia Korela nás nicméně informovala, že chce ještě v podstatě konzultovat Koreper předtím, než přijde naše pozvání, přijme naše pozvání. Výbor Tax by také rád eh, spolupracoval s panem Boranovem, s bulharským ministrem a současným předsedou Ekofinu. Jde opět o oblasti týkající se daňových úniků a vyhýbání se daním v rámci EU i mimo. Nicméně Bohužel jeho sekretariát oznámil, že pan ministr nebude moci přijít a jenom před malou chvíli jsem obdržel odpověď pana ministra, oficiální odpověď, v níž pozvání odmítá. Vysvětluje to tak, že říká, že priority Bulharska už byly představeny v rámci ekonu a vnímá výbor ekon jako hlavního partnera v rámci Evropského parlamentu. Vypadá to tedy tak, že tady existuje nedostatek informace a chápání funkce a fungování Evropského parlamentu a jeho různých výborů. Také paní Liana Pavlova, ministrině bulharského předsednictví a paní Mona, Monika Panajotová, tajemnice paní eh, ministrině, Obě dvě byly tedy pozvány v případě, že by pan ministr Goranov zde nemohl být. Bohužel ani oni dvě nepřijali naše pozvání. Já si myslím, že toto by nás mělo opravdu znepokojovat, protože Evropské, Evropský parlament i Rada Evropské unie musí jít příkladem musí hrát opravdu roli příkladných dvou institucí, které bojují proti daňovým únikům a vyhýbání se daním. Já bych rád informoval členy výboru, že my jsme toto téma probírali na úrovni koordinátorů dnes dopoledne a rozhodli jsme se, že přijmeme všechna nezbytná opatření pro to, abychom dobře spolupracovali s Radou Evropské unie po klíčových odhaleních novinářů a také po doporučeních předcházejících výborů Evropského parlamentu i na základě iniciativy Evropské komise, Rada Evropské unie by měla a chce udělat vše, co je v jejich silách a co musí udělat. Nicméně v tuto chvíli bychom rádi přivítali čtyři experty, pan Eli van de Velde z Univerzity Hasselt. Rád bych také přivítal pana Alexe Kophama, ředitele Tax Justice Network a také pana Johana Langeroka z Oxfamu a také pana Valere Mutarliera, ředitele generálního ředitelství Tax. Oni nám tedy poskytnou velmi konkrétní informace týkající se této oblasti, také nám řeknou, jak z jejich úhlu pohledu lze tento seznam zlepšit. Ještě před začátkem tohoto jednání dos obdrželi naši hosté otázky a víme, že dokonce i někteří tedy z našich hostů nám nabídli písemné odpovědi po skončení slyšení. To znamená, že budeme mít k dispozici také některé odpovědi v písemné podobě, některé tam dokonce už jsou a můžete si je stáhnout na našich webových stránkách. A v tuto chvíli vítám paní O'Reilly, Evropskou veřejnou ochránkyně práv. I ona obdržela ještě před začátkem slyšení seznam otázek a i ona v podstatě navrhla a nabídla se, že odpovědi na tyto otázky podá v písemné podobě. Paní Orly, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát, pane předsedo, dobrý den, od, dobré odpoledne vám všem. Já samozřejmě děkuji výboru za pozvání na vaše slyšení. Budeme hovořit samozřejmě o boji se škodlivými daňovými praktikami. Já vám tedy řeknu, jaké mám já zkušenosti s transparentností Rady Evropské unie. Je to práce, s kterou jsem začala již před mnohými měsíci a brzy ji ukončím rok 2017 Paradise Papers, to znamená odhalení týkající se daňových rájů hned po Panama Papers z roku 2016, tak vedlo k tomu, že samozřejmě veřejnost stejně jako instituce se začaly více soustředit na vyhýbání se daním a daňovým únikům a snažili se udělat všechno pro to, aby se zvýšila uh, úroveň rovnosti. To znamená, že vznikla také vyšetřovací skupina, která se zabývala na Evropské unii touto otázkou a otázkou zdali už bylo učiněno dostatečné množství snah pro to, aby daňový systém v rámci EU i mimo ní fungoval lépe. Transparentnost je samozřejmě klíčová pro vší tuto práci, protože ti, kteří se chtějí vyhnout veřejného ehm, dohledu, mají samozřejmě zájem na tom, aby eh, informace o nich a o jejich aktivitách byly co nejméně průhledné. To znamená, že transparentnost je tady samozřejmě klíčová. Chci říci, že Applebee, která hrála klíčovou roli v rámci Paradise Papers, v tuto chvíli podala, eh, nebo už před nějakou dobou podala žalobu mimo jiné také na The Guardian a na některé konkrétní novináře. To znamená, že Důvěryhodnost a transparentnost je zcela zásadní, jak pro ekonomický růst, tak pro další věci. Nicméně musí také ruku v ruce s veřejným zájmem. To znamená, že je samozřejmě velmi důležité, aby některé aktivity probíhaly možná eh, v rámci důvěrné výměny informací, ale i tak nesmí jít proti zájmu veřejnosti. To znamená, občané, obyčejní lidé nemají vůbec žádnou kontrolu nad soukromými podniky. To znamená, že jsou závislí na veřejných institucích, které se musí snažit je chránit. To znamená, že zodpovědnost, zodpovědnost a přebírání zodpovědnosti je možné pouze ve chvíli, kdy máte k dispozici dostatečné množství informací. To znamená, pokud je něco neviditelné, tak to nemůžete měřit a nemůžete to hodnotit. Evropské instituce obecně v podstatě pracují s velmi vysokou úrovní, nebo řekněme s, vysok, s vysokým množstvím informací, nicméně samozřejmě nemají k dispozici úplně všechno. My jsme obdrželi samozřejmě mnohé podněty týkající se právě nedostatečné transparentnosti některých podniků a evropských institucí. Nicméně, co se týče toho kodexu chování, tady hovoříme o přípravném orgánu, Rady Evropské unie. A ten nepracuje naprosto transparentním způsobem. To znamená, že já jsem se chtěla zabývat a zabývám se tedy otázkou transparentnosti. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o možnosti přístupu k nějakému dokumentu, kterému je zabráněno, tak na základě toho musí být podána žádost nebo stížnost, která může být mým úřadem vyšetřena. I na základě dokumentu 1049. Nejvyšší eh, standard eh, ještě neznamená, že úplně všechny informace musí být veřejné, protože samozřejmě v některých případech to může být ve veřejném zájmu, ale v některých případech může být i ve veřejném zájmu to, aby ty informace byly Eh, zveřejněny až trošičku později. Podle dokumentu 1049 2001 vycházíme z předpokladu, že dokumenty Evropské unie budou zveřejněny, pokud nebude aplikována specifická výjimka. Některé výjimky samozřejmě také jsou přijímány v rámci veřejného zájmu. Nebo hovoříme samozřejmě také i o ekonomických škodách, ke kterým by mohlo dojít v následku Eh, zveřejnění. To znamená, že některé výjimky, eh, o některých výjimkách se eh, rozhoduje, některé výjimky jsou povinné, například v oblasti vojenství anebo v oblasti mezinárodních vztahů. To znamená, že instituce musí odůvodnit znepřístupnění dokumentu. To znamená, že když eh, hovoříme o různých zúčastněných stranách, ve chvíli, kdy někdo si vyžádá zpřístupnění dokumentu i ze strany eh, jaksi jednotlivých členských států a jde o informace týkající se například třetí stát, třetích států, tak výjimka musí být opět odůvodněna na základě pravidel podle 1049 2001. To znamená, vše je třeba vyhodnotit. Vždy je třeba vyhodnotit, zdali požadavek či stížnost odpovídá nebo je v souladu s 1049 2001. To znamená, samozřejmě jde o velmi komplikované téma, protože tady hovoříme o zájmech jednotlivých států, o zájmech jednotlivých států, ale také o zájmech Evropské unie. Hovoříme o citlivých citlivých eh, vztazích eh, mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. To znamená, vše může mít v některých případech i velké ekonomické dopady. Nicméně je třeba se podívat na to, jak netransparentní diplomacie může být v rozporu se zásadami transparentnosti a může jít také proti pravidlům 1049 2001. To znamená, Samozřejmě, máme tady, nebo provedli jsme už eh, mm, v podstatě jaksi rozsáhlá hodnocení a analýzy a eh, víme, že vznikla, vznikl taky eh, seznam nespolupracujících jurisdikcí. To znamená, že byl vypracován tento seznam a bylo na radě, aby rozhodla, kdo má být na tom seznamu, jakým způsobem se z toho seznamu dostat a jaké podmínky musí být splněny. Tady vycházíme z toho předpokladu, že tento seznam byl vypracován transparentním systém, systémem a vše je transparentní. Nicméně, my jsme byli svědky toho, jak i tato transparentnost byla spochybněna. Tady eh, my jsme neobdrželi v tuto chvíli žádné jaksi konkrétní stížnosti eh, s hledem nebo s ohledem na jednotlivé členské státy. Nicméně obdrželi jsme mnoho podnětů týkajících se spochybnění transparentnosti a metodologie práce při vypracovávání této, tohoto seznamu. To znamená, že my jsme si vědomi, nebo je třeba proskoumat ještě lépe eh, práci a metodologii těchto přípravných a pracovních systémů. V březnu 2017 eh, byl také zveřejněn eh, dokument. Evropská rada a Evropský parlament jsou evropské instituce, které jsou, mají legislativní pravomoci a musí spolupracovat. Jsme si vědomi toho, že Evropská komise mnohé eh, dokumenty nezveřejňuje, dokud není legislativní práce na konkrétním tématu uzavřena. Nicméně, pokud chceme, aby evropští občany mohli aplikovat a uplatňovat své demokratické právo na sledování a podporu legislativního procesu, tak se to musí změnit. To znamená, že oni musí mít zavčasu eh, relevantní informace o tom, jakým způsobem se jejich vlastní země staví nebo jedná v rámci jednotlivých legislativních procesů. Někteří občané si stále myslí, že ti tak zvaní jaksi neviditelní úředníci rozhodují o jejich osudu a že to jsou neviditelní úředníci a ne zástupci jejich vlastních států. Proto je velmi důležité, aby ve chvíli, kdybychom chtěli přiblížit Evropskou unii občanům, byly zpřístupněny tyto informace a tyto materiály. Jsou to věci, které musí být zpřístupněny občanům všech 28 členských eh, států. Protože pokud tomu tak nebude, tak samozřejmě i občané se i nadále budou cítit velmi vzdáleně Evropské unie a budou mít pocit, že jsou izolováni. To znamená, že tady musíme vycházet v podstatě ze tří základní, základních věcí, které se, které se musí zbavit. Současné procesy poukazují na špatnou zprávu. Dochází k systematickému selhávání při eh, práci jednotlivých orgánů. A protože tady dochází opravdu v podstatě k častému znepřístupňování dokumentů, to znamená, že jsou to dokumenty, které jsou pouze eh, omezeně eh, distribuovány, jsou označovány jako limited nebo restricted, tak vlastně nejsou zpřístupňovány. Ne, a to se musí změnit. Rada Evropské unie se neřídila doporučeními, které jsme, nebo které byly vypracovány ale jelikož jsme si všichni vědomi důležitosti eh, tohoto tématu, tak já jsem se rozhodla, že se nevzdám a velmi brzy eh, vypracuji a zveřejním speciální zprávu týkající se mé práce s ohledem na nedostatek transparentnosti práce Rady Evropské unie. Všich, zástupci všech členských států měli tu možnost účastnit se tohoto hodnocení a této práce, takže mohou i při této spolupráci nadále spolupracovat. Ale mě nejvíce znepokuje legislativní práce, protože tady všechny dokumenty podle nařízení 1049 2001 musí být zpřístupněny. To znamená obecně řečeno, podle nařízení a podle obyčejového práva tady musíme aplikovat nejvyšší možné Eh, standardy transparentnosti. Nicméně, mé vyšetřování se neomezuje pouze na specifické politické oblasti. To znamená, že mně jde o to, aby legislativní procesy splňovaly pravidla a standardy transparentnosti ve všech ohledech. To znamená, moje doporučení se týkají jak legislativních rozprav, tak legislativních návrhů v oblasti daní, tak také současné revize eh, dokumentů týkající se praní špinavých peněz. To znamená, já rozumím, že rada, pracovní eh, rada eh, Rady Evropské unie týkající se těchto otázek tedy vypracovala ten eh, černý eh, seznam a zabývá se i nadále, nebo v současnosti dále pracuje na přepracovávání tohoto seznamu, ale jsou to věci, které v podstatě nemají ani žádnou právní závaznost proto v podstatě nespadají eh, ani do rozsahu působností mé současné práce. Nicméně, hovoříme tady opět o přístupu, o možném přístupu veřejnosti k těmto dokumentům. Vlastně, jak víte, tak předcházející vyšetřovací eh, výbory nebo podvýbory Evropského parlamentu se už otázkou zpřístupňování dokumentu zabývaly. To znamená, že pokud tedy ta, ty dokumenty jsou znepřístupněny, tak musí opravdu splňovat všechna pravidla týkající, nebo týkající se, eh, nebo všechna pravidla, která umožňují výjimku, jinak to není možné. Nařízení 1049 má následující cíl. Chce zajistit veřejný přístup ke všem dokumentům v rámci legislativního postupu. To znamená vše i to, které, co se týká v podstatě navrhovatelů těch jednotlivých legislativních návrhů. Ale zdůrazňují se tady legislativní návrhy, které musí být tedy zpřístupněny v celém svém rozsahu, protože pouze takovým způsobem bude jednáno v souladu s nařízením 1049, pokud tedy nebyla uplatněna odůvodněná výjimka. Nicméně občas mám pocit, že rada v podstatě postupuje trošičku opačným způsobem. To znamená, prakticky všechno je e, eh, znepřístupné a pouze výjimečně jsou ty dokumenty veřejnosti přístupné. A končím následujícím způsobem. Můj úřad má ve své pravomoci sledovat práci jednotlivých evropských institucí. A mou povinností je samozřejmě také eh, zkontrolovat a přeskoumat, zdali znepřístupnění bylo odůvodněné či ne. To znamená, že já eh, mohu také eh, vydat jaksi rozhodnutí nebo souhlas s tím, že výjimka byla udělena odůvodněně. Ještě jsem neobdržela žádnou konkrétní stížnost na práci eh, skupiny pro kodex chování, ale samozřejmě počítám s tím, že nějaké takovéto stížnosti přijdou. Jakékoliv stížnosti týkající se zpřístupnění dokumentů jsou v tuto chvíli zrychle, v, eh, v rámci zrychleného postupu proskoumávány. A jak jsem již říkala hned na začátku, chceme se věnovat opravdu a věnujeme se konkrétním stížnostem. V tuto chvíli nebudu moci odpovídat na zcela konkrétní otázky, ale obecně se samozřejmě k vašim otázkám vyjadřovat budu. Děkuji paní O'Reilly za tento úvod a za eh, vyvinuté úsilí a já chci konstatovat, že důvod, proč jste nedostali žádné stížnosti ke kodexu chování, může být, že ne e, mnoho lidí ví vůbec, že existuje takovýto významný kompetentní orgán v oblasti transparentnosti. My teď začneme diskutovat. Ehm, máme sloty o pěti minutách, maximálně jedna minuta na otázky. Pokud bude možno, možné, tak bude možnost eh, položit doplňující otázku. Takže bych nejprve vyzval z eh, koraportéry pana Niedermayera. Má slovo na pět minut. Děkuji. Já jsem rád, že eh, jste tady, především po té, co jsme vyslechli vaši inspirující příspěvek i a e, o to více jsme zklamáni, že někteří další se neobjevili. Máme problém se zdaněním, um, řešíme to již leta v parlamentu, je to jedno z nejdůležitějších ekonomických, sociálně politických témat. Jsme frustrováni velice často tím pomalým tempem zlepšování bez ohledy na mnoho uh, úspěchů. Uh, skupina pro kodex chování je jádrem pozornosti, protože tady mohou začít dobré věci i špatné. Eh, mm, jsem si jist, že o tomto budeme mluvit i do budoucna. Eh, teď bych se chtěl věnovat vaší práci v souvislosti s radou. Je tady velký rozdíl v transparentnosti parlamentu a rady. Někteří tvrdí, že nižší úroveň transparentnosti v radě je způsob zajištění dosažení kompromisu. Jiní s tím velice nesouhlasí. Dovolte, abych položil tři poměrně subjektivní otázky a požádal vás váš osobní nástroj. První věc, vy prosazujete transparentnost ve všech eh, oblastech Evropské unie. Myslíte si, že v mnoha případech posilování transparentnosti eh, vede k lepšímu, efektivnějšímu rozhodování, nebo mm, eh, to musí být naopak? Dále existuje nějaký důvod, proč by standard transparentnosti měl být jiný? Ehm, mm, když se rozhoduje on na, na základě jednomyslnosti místo většinového rozhodování? Někdy jsme e, frustrováni tím, že mnoho věcí se zasekne v radě. Není tam žádný pokrok. A formálně ani neformálně nevíme, co se děje. Myslíte si, že větší transparentnost by um, vyvolala určitý tlak na radu, aby rozhodla, jakým směrem se ubírat? Nebo to zastavit? Paní Aureli, máte slovo? Děkuji. Ty otázky, kterých jste mluvil, jsou sam, samozřejmě nám byly, byly předkládány a e, řešeny v rámci tohoto šetření. Jsou tady dva důvody, proč jsme m, mm, probíhalo to šetření transparentnosti. Jednak jsme posuzovali velice odlišnou úroveň transparentnosti v radě a v parlamentu a také proto, že rada je velice neprůhledná a méně známá instituce pro občany, když tam jsou vlády členských zemí, které hm, se tam toho účastní. Eh, lidé obvinují Brusel, byrokraty, ale nikdy neuvažují vlastně o svých eh, vlastních zástupcích členských zemí, kteří dělají eh, legislativu společně s parlamentem. Přes víkend jsem četla akademickou práci v souvislosti s transparentností rady, především v oblasti trialogu. Ehm, ehm, tady se uvažuje o určité výměně mezi odpovědností a efektivitou, protože trialogy jsou velmi důležité a tak dále. A ten člověk, co dělal tuto akademickou studii ehm, a ty závěry, se kterými přišel, že ta transparentnost se velice liší v závislosti ehm, na tom, jaké jsou jiné standardy. Samozřejmě ehm, mm, často je, je, má mm, vynakládá velké prostředky na, na, v oblasti, kde je omezená transparentnost věci, které nejsou politicky citlivé, která sociální potředí, ekologie, tak tam je vysoká transparentnost. Takže to je velmi politické. Politická citlivost, která určuje transparentnost. Samozřejmě to, na čem my pracujeme v našem šetření, je to, co by mělo právně e, platit a co je v souladu se smlouvami, že občané mají právo vědět, co se děje a účastnit se toho, pokud chtějí. Argument, který se často opakuje, je, pokud máte příliš mnoho transparentnosti, pak je obtížné najít kompromis. Ale dobrý zákon o transparentnosti, včetně um, ehm, 1049, Eh, umožní tento proces. Eh, musí proběhnout, eh, musí tedy být možnost soukromých rozhovorů, pokud se má dosáhnout kompromisu. Takže ten prostor tam musí být. My s tím souhlasíme. Jde o to, kde je ta linie. To je důležité. Mm, jedna z věcí, které jsme řešili, to jsou ty pozice členských zemí. Nizozemí, Irsko, Německo, tak dále, jaká zastávají pozice, tak a občané to mm, potřebují vědět. My jsme mm, požadovali ne, aby byly okamžitě zveřejněny, někdo to řekl v Koreperu, ale aby byly zaznamenány, zaregistrovány a, a pak byly třeba e, zveřejněny nebo ne a historicky by bylo možné to konzultovat. Rozhodnutí soudního dvora Access for Europe případ, pokud jsou znamenány, musí být zveřejněny. Tam nejsou výjimky, které by umožnily jejich nezveřejnění. Takže předpoklad je zveřejnění. Co jsme tedy mm, mm, bez nějakého velkého překvapení zjistili ohledně chování rady Eh, a jako repéru po eh, roce 2012 bylo, že nezaznamenávali stanoviska. Eh, takže když ten záznam neexistuje, tak máte právo k přístupu na přístup, ale nemůžete nic dostat. Takže dvě hlavní doporučení je, aby členské státy nebo postoje členských zemí byly minimálně zaznamenány. Mm, tyto otázky jsou samozřejmě přítomné a musíte vyvažovat možná rizika versus rizika, které máme teď, což je nedůvěra v instituce, neprůhlednost, obvinování, kdy lidé ukazují na nezvolené eurokraty, kteří tedy přicházejí s těmi zákony, a často jsou to vlastně členské státy sami. Děkuji. J.P. Kofot za SND. Děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. Mm, jsem velice znepokojen, když slyším, že kultura rady je spíše nezveřejňovat, než zveřejňovat. Mělo by to být naopak. My jsme přímo zvolení členové nebo zástupci občanů a mm, každý má demokratické právo vědět, co e, dělá jeho zástupce. I, mm, to platí i pro radu. Ehm, to by vedlo k lepší důvěře mezi občany. Já jsem si e, pečlivě um, přečetla um, vaše zápisky, že ne, ne, nesplnili tedy lhůtu do května, mm, nesplní ani do června. Července tedy, co se stane, pokud to nesplní? Co uděláte jako ombudsman? Za druhé, říkáte, že ve vašich závěrech tedy, cituji písemnou odpověď, že rada a pracovní skupiny nesplňují z eh, očekávání, eh, co se týče legislativní transparentnosti a že to, to je mm, zneužitívání pravomoci nebo špatná administrativní praxe. Na základě toho, co jste viděl, co jste napsal, viděli jste nějaké změny v postupech rady od začátku šetření, zahájení šetření, to je první otázka. Druhá, kontaktovala vás rada ohledně změny jejich procesu se týče utajování. To je klíčové. Co se týče tax a e, kodex chování pro zdanění e, podniků, my jsme v jednotném trhu daňové otázky jako škodlivé daňové praktiky jsou velkým problémem v jednotném trhu, kde máme volný tok zboží, boží lidí, kapitálu nemůžeme být v tomto společenství, pokud něco probíhá tajně. Pracovní skupina má jasný eh, mandát eh, eliminovat tyto škodlivé přeshraniční praktiky. Pokud ne, tak co? Oni neslouží pak občanům a eh, evropským zemím. Děkuji. My jsme dali tedy lhůtu 9. 5., což je zrovna náhodou Den Evropy, ale to nebyl záměr. Když instituce žádá tady o prodloužení, tak my jsme jasně řekli, vzhledem k významu této věci, vzhledem k tomu, že se blížíme do kroku 2019 s tím vším, co s tím souvisí, že tedy nebudeme akceptovat žádost o prodloužení. Před několika týdny eh, požádali o mm, prodloužení a Mm, tento týden je budu dělat zvláštní zprávu pro parlament. Eh, budu potřebovat podporu parlamentu. Bude to druhá zpráva pro parlament mém mandátu. Je to tedy závažné téma, zdůrazňuje mm, zájem veřejnosti. Došlo k určitým zlepšením. Další doporučení bylo ve vztahu k mm, eh, mnoha dokumentům, eh, kteří jsou značeny za limité, tak jenom 80% z nich bylo zveřejněno na podání mohly tedy být zveřejněny i hned. My jsme řekli, že toto je také špatná praxe Nemůžeme prostě eh, obecně zakázat zveřejňování neškodných dokumentů nebo citlivých dokumentů. Každý je třeba posoudit a zjistit, zda vzhledem k 1049 by tam platila výjimka. Četla jsem tedy podrobnou zprávu minulého výboru a překvapily mě slova um, rady, co se týče transparentnosti, tak mm, mám omezené možnosti, ale musí být e, klíčem, protože pak e, dojdou Paradise Pay, dojde k Paradise Pay, a začne no, všichni být aktivní, bude tlak a zvyšování povědomí. Když je něco obtížného, tak to vyžaduje koalici sil, aby se to změnilo a transparentnost je tady klíčem. Děkuji. EPP Darius Tusety. Děkuji, děkuji pane předsedo, paní Ohrýli, děkuji, děkuji vám za to, že jste za námi dnes odpoledne přišla, děkujeme také za vaší prezentaci. Já jsem velmi rád, že váš úřad, stejně jako my, usilujeme za vyšší úroveň transparentnosti. To znamená, jsme tu proto, abychom zajistili vyšší úroveň zpřístupňování dokumentů pro naše občany. To znamená, že to je pro nás samozřejmě skvělá platforma pro spolupráci. Nicméně, chtěl bych se zeptat, Jakým způsobem můžete pomoci vy nám k tomu, abychom dostali lepší přístup k citlivým a ochráněným informacím, které nejsme schopni nebo nebyli jsme schopni od hrady dostat? Například v rámci pana. Tak tady u mnohých eh, dokumentů, které jsme si vyžádali, jsme dostali pouze prázdné papíry. Prázdné stránky, což samozřejmě eh, na nás udělalo velký dojem, to znamená vlastně všechno bylo vymazáno, bylo vymazáno všechno, co v podstatě mohlo být považováno za nezveřejnění možné. To znamená, rád bych se zeptal, zdali existuje nějaká možnost spolupráce mezi našimi úřady, eh, například eh, s veřejním či vypracováním nějakých pokynů. Takže například, já nevím, rozhodnutí jednotlivých členských států týkající se daňové eh, legislativy nebo těch takzvaných benefit owners. To znamená, jakým způsobem by byste vy nám mohla pomoci? Jakým způsobem my společně budeme schopni navýšit eh, úroveň transparentnosti? Eh, v únoru 2018 jste hovořila o zrychleném postupu pro zpracovávání eh, stížností. Můžete nám říci, do jaké míry tento zrychlený postup, celý ten, to všechno urychlil, nebo já nevím, zdali to není příliš předčasné. Děkuji, děkuji za tyto otázky. Co se týče toho režimu transparentnosti v rámci EU, tak tady vlastně ty instituce mají možnost v podstatě zavřít, otevřít ten kohoutek, ze kterého plynou ty informace. Prostě můžou se rozhodnout, že ten koutek uzavřu. A pokud tedy nejste spokojeni, eh, tak si můžete stěžovat na našem úřadě. A jeden způsob jakým eh, já mohu pomoci, nebo ten nejlepší způsob je v podstatě zpracovat tu stížnost. To znamená, pokud vám byly znepřístupněny nějaké dokumenty, řada nějakých dokumentů, tak prostě mě předložíte nebo pošlete našemu úřadu stížnost a nejlepší způsob, jak my se k tomu můžeme postavit, je zpracovat a eh, reagovat na vaši stížnost, tak abych přesně věděla, co se děje. To znamená, samozřejmě poté nemůžu zajistit, že rada se bude držet mých doporučení, ale nej, to vlastně to nejlepší, nebo v podstatě to nejmenší, čeho můžeme dosáhnout, je to, že nám podají dodatečné informace, že nám odůvodní, proč ty dokumenty tedy nebyly zveřejněné ale to znamená, že já vám samozřejmě mohu pomoci tímto způsobem, ale vy mě také můžete pomoci vlastně tím, že mě budete o těchto eh, případech informovat. To znamená, tady existuje síť, síť eh, lidí, kteří jsou nezávislými úředníky a zpracovávají v rámci svých jurisdikcí tyto stížnosti, takže možná, možná, že by stálo za to také tedy e, se spojit s těmito lidmi z této sítě, těmito inženýrmi, informačními úředníky a zeptat se jich, jaké oni mají zkušenosti, jaké oni mají informace. Co se týče toho zrychleného postupu, tak eh, držme si palce, doposavat to opravdu fungovalo dobře. My jsme si uvědomili, že stížnosti týkající se transparentnosti eh, jsou trošičku jiného charakteru než ty jiné stížnosti. To znamená, ve chvíli, kdy my je obdržíme, tak vlastně eh, můžeme velmi rychle jednat. A v minulosti jsme se vlastně k tomu vždy vraceli a vždy jsme jaksi upozorňovali na to, že jsme ještě neobdrželi Eh, informace, odpověď a prostě, prostě se to trošičku posunulo. To znamená, že hned, jak my tu stížnost obdržíme, tak můžeme okamžitě hned jednat a vyžadovat odůvodnění, jasné vysvětlení, proč tomu tak je. Doposavat mohu říci, že to fungovalo opravdu velmi dobře. Děkuji za SAD. Ankon, prosím. Thank you, chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych rád hovořil německy. Dankeschön. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji paní O'Reilly za to, že je dnes mezi námi. Děkuji vám za to, že jste u nás a že jste na naší straně, co se týče transparentnosti a také co se týče tématu spolupráce s radou. Nejenom v absolutoriu jsme to zažili na výboru Kokobu, ale také na mnoha jiných místech, například na skupině pro kodex chování. Slyšeli jsme mnohé o tom, jak věci nefungují správně. Měl bych otázku. Vy máte více kompetencí v oblasti vyžádání si dokumentů než my, jakožto zvláštní výbor, jakožto parlament. A proto se vás ptám, máte pocit, že to je spravedlivé, anebo máte pocit, že i zde je jistý manévrovací prostor pro to, abychom jako parlament získali v této věci více kompetencí, i když často taky se potíkáme nakonec se stejnými potížemi jako vy a nedostaneme se dál. Já, já vím, že to je otázka, o které se již hodně debatovalo. Uh, a vím také a četla jsem eh, z vaší zprávy, že to je také jedna z těch, jedno z těch témat, o kterém jste debatovali. Vím, že je to také otázka, která se opravdu velmi často řeší, hlavně také v těch eh, skupinách, kdy se jedná o velmi citlivých otázkách. A myslím si, že jste to říkal vy, pane předsedo, že se hovořilo o institucích, které v podstatě upřímně spolupracují, takže myslím si, že to je hodně politická záležitost, to znamená, že se k tomu nechci vyjadřovat blíže. Nicméně, jak jsem říkala vašim kolegům, v souvislosti s mojí prací s tím, co já mohu udělat, tak nám by v každém případě prospělo, kdybychom dostávali konkrétní stížnosti, tak abychom se měli o co opřít. Nicméně samozřejmě vím, že dochází tedy v tuto chvíli k debatám a rozpravám o možnosti dalšího vyšetřování. Nicméně, já jsem byla šokována, když jsem si četla tu poslední zprávu o tom, o kolik peněz přichází evropský rozpočet a naše rozpočty z důvodu daňových úniků. A já si myslím, že většina evropských občanů se ani vůbec neuvědomuje, o kolik peněz přichází jejich státy. Oni samotní, protože oni to vždy stahují k nějakému místnímu multimilionářovi a neuvědomují si, jak velkého rozsahu ty daňové úniky jsou. To znamená, že tady je třeba také provádět trošičku větší veřejnou osvětu. Děkuji. Za Alde Nils Torvalds. Děkuji. I já sedím na neobvyklém místě. Minimálně pro mě neobvyklém místě. Obyčejně, když se snažím popsat naší práci v boji daň, s daňovými úniky, tak hovořím o obráceném precedentním dilematu. Takže tady v podstatě v rámci toho zločinci spolupracují, protože si uvědomují, že z toho mohou něco vytěžit. A v tomto případě, a teď tady nehovoříme o zločincích jako takových, hovoříme tady o určitých institucích, tak tady v podstatě se hraje taková hra, protože vy jste ve vaší prezentaci zmínila, že v podstatě tady tato hra v podstatě vytváří velmi špatné vibrace, které zhoršují image Evropské unie. To znamená, že komise svým způsobem práce v podstatě ubližuje Evropské unii těmi svými obstrukcemi, což je něco, k čemu se musíme nějakým způsobem postavit. Samozřejmě, že možná nemáme, nemáme tolik síly, jako bychom potřebovali, ale je tomu tak. Já, já také nebudu <laughs> používat toto výrazivo. Samozřejmě, já, já rozumím a souhlasím s vámi v té obecné linii, to znamená, že slyšíme, jakým způsobem se vyjadřují různí zástupci různých institucí, minimálně zástupci rady, kteří hovoří v podstatě o vzdálení nebo o odcizení občanů, o nedostatečné podpoře Evropské unie. Ale máme tady opravdu nahoře to dilema, které je opravdu hodně v rozporu s tím, co se děje na každodenní bázi v rámci EU. Takže já si vždycky doufám nebo myslím, že vždy před dalšími evropskými volbami se musí odehrávat velké množství různých debat a diskusí o Evropské unii a že to všechno se nějakým způsobem přetaví v něco hmatatelného, v něco smysluplného a to jsou věci, o kterých se prostě musí eh, hovořit. Já jsem zmiňovala v podstatě to utajování a, a eh, o zastupování členských států v radě. Takže tam eh, samozřejmě víme, že v rámci těchto vyjednávání jsou jednotliví zástupci jednotlivých členských států dotazováni. A e, jejich kolegové se jich ptají a říkají, jak to u vás funguje. A může se stát, a stává se, že se prostě někdo někoho zeptá, například irského ministra, jak to funguje u vás, a on řekne ne, já vám prostě na to neodpovím, prostě vám to neřeknu. Což e, je v podstatě něco, k čemu dochází. A ono, ono to může zbuzovat e, obavy ale je to také otázka politické vyzrálosti. To znamená, není to jako pštros, který schovává hlavu v písku, protože rada musí také důvěřovat občanům, musí věřit v to, že lidé jsou schopni a vyzrálým způsobem chtějí rozhodovat o určitých otázkách. Takže ono to prostě určitý, určitý kousek odvahy a statečnosti rozhodně vyžaduje. Ano, je tomu tak. Děkuji. A za zelené Max Anderson. Děkuji. Tolik, tolik dobrých otázek zde již zaznělo a tolik jich bylo také zodpovězeno. Ale já tu mám ještě několik na svém seznamu. První otázka na vás. Za prvé. Já jsem se zamýšlel nad tím, zdali vám rada vysvětlila, proč té dané stanovené lhůtě neodpověděla na váš dopis. Máte také nějaké informace týkající se postoje nějakých členských států k tomuto tématu, k této problematice, k tomuto konkrétnímu problému? A dále další klíčová záležitost, která se týká transparentnosti legislativního procesu. A tady jde o transparentnost trialogu protože Evropský soudní dvůr se probíral kapitano, případ kapitáno a tam šlo právě o otázku transparentnosti. A já se ptám, jakým způsobem tady budete eh, v souvislosti s tímto rozsudkem a doporučeními postupovat. Dobrá, děkuji, děkuji. Co se týče reakce rady, tak tam si myslím, že jejich reakce byla taková, že prostě jednoduše neměli čas, že prostě to nezvládli, neměli kapacity, to bylo prostě to, co řekli, nic víc, nic eh, míň, nic opravdu nic podrobnějšího jsme od nich nedostali. Co se týče trialogu, tak tady ano, jsme to eh, se snažili vyšetřit, vydali jsme určitá doporučení. V té době, v té dané době eh, komisaři v podstatě čekali na rozsudek Evropského soudního dvaru, které se týkalo, který se týkal právě toho takzvaného čtyřsloupcového dokumentu. Ten rozsudek byl zveřejněn před třemi, čtyřmi týdny a eh, říká se v něm, že v podstatě nebyly nalezeny důvody pro to, pro to aby na základě 1049 2001 nebyl tento dokument eh, zveřejněn. Tento čtyřsloupcový eh, dokument měl, a já jsem si myslela, být tady kdykoliv poté zveřejněn, minimálně po trialogu, ale oni si ho drželi a teď prostě se na to rozhodně chceme ještě jednou podívat. Víme, že se něco pohlo v rámci jaksi úplně základních věcí, to znamená tak, aby lidé věděli, kdy se vůbec ty, eh, ta jednání v rámci trialogu konají, co se na nich eh, projednává. A to znamená, že my tady rozhodně máme politiku následovného eh, hodnocení a sledování. Takže částečně i s ohledem na eh, čekání na ten rozsudek Evropského soudního dvora se to protahovalo, ale teď už ten rozsudek máme. Tak, prosím, za GUE Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji paní Aurily. Vy jste ve své odpovědi eh, zmínila, že toto nařízení má v podstatě zpřístupnit eh, dokumenty v celém rozsahu, včetně postoje členských států. Eh, tento výbor a také jiné výbory upozorňovaly nebo byly frustrovány tím, že rada v podstatě nespřístupnila dokumenty v celém rozsahu, to znamená, že jsme nemohli vědět, jaký postoj zastávají jednotlivé členské státy. To znamená, že víme, že velmi často právě ty postoje jednotlivých členských států jsou utajovány, což v podstatě poukazuje na to, že eh, rada porušuje 15. článek nařízení, který říká, že eh, instituce se musí držet dobrých správních praktik tak, aby mohlo být aplikováno právo na přístup ke všem dokumentům v plné rozsahu. To znamená, že my tady víme, že rada nejenže toto právo porušila, ale zároveň také nereaguje na vaše dotazy. A teď se ptám, zdali vy tedy máte nebo přemýšlíte o nějakém způsobu následného jaksi hodnocení či follow-up, po té, co vydáte nějaká doporučení, budete nějakým způsobem vyšetřovat ty jednotlivé případy a zdali ve chvíli, kdy zjistíte, že bylo porušeno nařízení, tak můžete nějakým způsobem k tomu zaujmout stanovisko či reagovat. Samozřejmě, samozřejmě eh, ve chvíli, kdy jsou některé dokumenty znepřístupněny a eh, někdo se toho ujme, tak můžete s tím jít i k soudu, samozřejmě to, o co mě jde, nebo to, co dělám v tuto chvíli, je to, že právě vypracovávám tu zprávu, kterou jsem zmínila, kterou také brzy dostanete k dispozici. Je to vlastně po druhé, co vypracovávám takovou zprávu od roku 2013, kdy jsem se ujela svého mandátu a v podstatě je, je to tedy opravdu po druhé, co e, něco takového ode mě dostanete, ale je tady ještě další otázka, kterou jsme tady doposavat nezmínili. A jde o to, podívat se, kde, kde jsou ty obstrukce, v čem spočívají, jak je to možné, že k ním dochází. Protože samozřejmě jsme si vědomi určité politické citlivosti, určitý témat, ale například, co se týče charakteru té daňové oblasti a v podstatě těch sum, protože tady nehovoříme ani o miliardách, tady hovoříme o bilionech a trilionech. To znamená, že tady eh, lo, eh, práce lobbystů hraje jistě klíčovou eh, roli a proto já jsem se i v rámci své práce hodně zaměřovala právě na transparentnění, zprůhlednění práce lobbystů a také mě šlo v podstatě o to, aby právě ti lobbysté byli více sledováni, aby existoval rejstřík oficiálně zaregistrovaných lobbystů, tak právě o to šlo, podpořit vlastně regulaci v oblasti lobbyingu ale mohu v každém příci říci, v každém případě říci, že tady lobbying rozhodně hraje naprosto zásadně, možná snad i největší roli ve srovnání s jinými procesy, ale je to prostě něco, co má obrovský vliv na to, jakým způsobem se jde tedy ty věci dělají, ale v souvislosti s mým follow-up, tak eh, ten bude mít podobu té zprávy, té, té zprávy, o které jsem hovořila, že bude brzy zveřejněna. Děkuji. Barbara Kapel, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Oreli za velice zajímavou prezentaci. Byla jsem členkou vyšetřovacího výboru PANA, o kterém jste dnes řekla, že stížnost by byla jistou možností, v rámci vaší oblasti působnosti, v rámci vašeho mandátu, jak se obrátit na radu. Mně napadlo to, o čem jsme již hovořit, kolik dokumentů rada eh, nám nevydala na výbor pana. Možná jsme bývali měli se obrátit na vás se stížností na radu. Možná to ještě dodáme, takovou tu stížnost. Pan předseda zde je, slyší to. Já si myslím, že je velice nehezké od rady, že nedodržela tu lhůtu do 9. května. Předpokládám, že si jste radě dala jistou dobu, vyhradila jistou dobu, kde mohla přiměřeně reagovat. A proto vás prosím, mohla byste nám říci, co bude v té zvláštní zprávě, která je vaše první zvláštní zpráva, co tam budete požadovat, jak eh, k radě přistoupíte. A druhá věc, to je skupina eh, pro kodex chování. Tady i v doporučení vyšetřovacího výboru pana bylo jasně řečeno, že například pokud tady hovoříme o seznamu nespolupracujících jurisdikcí EU, eh, že tady máme nedostatek transparentnosti, zejména v tom, jak ten seznam vznikal. Eh, vy jste to jest, eh, dnes říkala, není jasné, jaká země se na seznam dostaneme, jaká ne a proč, jaká země je z seznamu odňata a proč. To bylo velice netransparentní a proto se vás ptám, nemohla byste přeci jenom pro tu skupinu chování pro sdělení podniků eh, vypracovat nějaké specifické pokyny, specifická kritéria navzory tomu, že nebyla předložena stížnost. Proto, jak by měly mít či vytvořit nějaký standardizovaný přístup k transparentnosti. Mohla byste navrhnout nějaký standardizovaný přístup pro celou oblast eh, skládání účtu versus diplomacie za zavřenými dveřmi, jak se o tom dnes hovořila. I proto si myslím, potřebujeme se jasné standardy, postupy, pokyny, tak, abychom opět nespadli do té netransparentnosti. Uh, um, Já budu žádat parlament a to bude um, eh, aby eh, eh, Avko je před plénem, abyste vyvíjeli tlak na radu, aby jednali a to přijde velice brzy. Co se týče ostatních záležitostí. Eh, standardizované eh, nebo nejjednodušší způsob je eh, poslat stížnost, pak se můžu podívat na to, jaké důvody dali a pak požádáme tedy o důvody, proč odmítli a pak budu schopna posoudit, pokud bude dostatečný počet stížností, které by to podrobně ukazovaly. Eh, zda ty důvody nezveřejnění byly platné. Pokud to nedostanou, tak to nemohu dělat. Kdokoliv si to přeje, může mít neformální jednání s, mý, s mými vyšetřovateli o těch techničtějších záležitostech a zkoumat věci, jak tedy e, toto řešit. Můžete na, tedy kontaktovat naši kancelář a já vás spojím s těmi, kdo vám mohou pomoci v této věci pro mě když já jsem psala tedy um, svůj příspěvek, eh, jsme neměli stížnosti v této věci, které jsou ve významném ve veřejném zájmu, takže bych ráda s tím pomohla. Děkuji za EPP paní De Lange. Ano, děkuji a omlouvám se, že jsme Eh, neslyšeli váš úvod. Zajímaly by mě vaše zkušenosti. Vy jistě znáte iniciativu KOSAK a národní parlamenty. Možná jste to zmínila ve svém úvodu. Z vaší zkušenosti, jak můžeme využít informace, které jsou k dispozici v některých členských zemích, kde je živá diskuse o evropských legislativních záležitostech kdy ministři budou zaujímat určité stanovisko v své národní diskusi. A prakticky, z praktického hlediska v posledních let, letech jsem viděla, že je možné srovnat, co říkají ministři v členském zemi a jaké a informacemi, které máme my na evropské úrovni. Často neformální, co se týče jejich chování na evropské úrovni. Já to mohu udělat pro svoji členskou zemi, nizozemí, sledo- mohu sledovat diskusy v Národním parlamentu. I neformálně. Jak víte, záznamy neexistují. Ehm, mm, celá řada legislativních záležitostech, tak tam jsem to sledovala v několika členských zemích, že jsem viděla ty rozdíly, ale nikdy jsem nebyla schopna eh, získat přehled o všech 26 nebo 27, když jsem přesvědčena, že ty informace tam jsou. Na základě vašich zkušeností, co můžete poradit tomuto parlamentu, aby lépe pracovali s informacemi na národní úrovni, abychom měli konkrétnější představu i o práci, která uděláme tady v daňových záležitostech, než máme teď? Pokud se Mm, opíráme pouze o omezené informace, které je nám rada ochotna dát. Co byste nám tedy doporučili? Jak jsem řekla, eh, potřebujete politické šampiony, někoho, kdo se tím bude zabínat, někoho s vlivem eh, kosak. Konkrétně eh, holanděné jsou v čele v této věci a Eh, vyzývají své kolegy, aby eh, rada byla transparentnější, odvedli hodně práce za předsednictví. Kolik zemí to podepsalo nebo se tomu přihlásilo? 20 eh, par- parlamentů. Takže to je začátek a musí to být na této úrovni. V mé práci velice často je obtížné, aby byl zájem o nějaké doporučení pokud nemáte nějaké jaksi politické šampiony, pokud nemáte konsensus občanské společnosti, politiku, parlamentu, nevládních organizací, všichni pracovali na stejném tématu. Pokud je citlivé, pak je to obtížné, takže práce kosak je e, nezbytná. E, bylo to užitečné pro nás, která naše práce zase byla užitečná pro Holandiany v tom, jak oni pracují, protože oni se dozvěděli hodně z našich trialogů a toho, co jsme dělali na vlastně transparentnosti. Že potřebujete někoho, kdo skutečně um, se tomu budeme věnovat. Jsem um, četla poslední zprávy ve výboru, já jako občan jsem si vědomila, jak je to rozsáhlé, ty obrovská čísla, která tam jsou a skutečné dopady, jaké to má na občany. Um, takže vaše vlastní práce jako kosak a to, co, cokoliv vy můžete udělat v tom, takže bude na tom pracovat dál. SND paní Rozier. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše doporučení, které jsou velice důležitá, proto pro eh, naše práci. Vidíme, že tady nedostatek transparentnosti na radě je jasný. Zejména se to týká také práce skupiny pro kodiskování, která byla kritikována ve zprávě TAX 1 a TAX 2. To vyšetřování, které vedete, je velice všeobecné a tak se ptám, Zda by nebylo vhodnější nějaké speciální vyšetřování, které by se týkalo otázky skupiny pro kodex chování. Zda hodláte něco takového to zavést, abychom měli velice zacílená doporučení práce, pro práci této skupiny, která je velice specifická, eh, neboť se týká otázky daňové spravedlnosti. A pak mám ještě otázku, mm, bylo by možné nějakou neformální zkusku s parlamentem neformální kontakty, abychom zlepšili tuto práci a e, bylo by možné nějakým způsobem e, zavést povinnost toho, aby se zveřejňovaly dokumenty z trialogů. Bylo by možné se například vrátit na soud, abychom měli více argumentů, abychom mohli vyžádat si na radě více transparentnosti, více transparentnosti ze strany jednotlivých členských států a jejich, e, o informacích o jejich postojích. Jak si všichni všimli, je to velice citlivé téma. Přípr- jako přípravu na toto slyšení jsem si četla obecný dokument Komise o zdanění, eh, co mají rozhodovat EU a co členské státy. Jedna z prvních řádků bylo, že zdanění je jádrem eh, suverenity členských zemí. Takže mm, to všichni chápeme, proč je to tak důležité. Na druhé straně je tady obrovský veřejný zájem. Um, jak ukazuje tento výbor a další výbory, já nemohu přehánět svoji roli. Já vždy hledám věci, kde bych užitečného mohla něco udělat a co by mělo, bylo ve veřejném zájmu abych jenom nedělala duplicitní eh, práci nějaké jiné instituce nebo organizace, která by to udělala lépe. A také, co je proveditelné, abych neplýtvala časem hm, při marné snaze tedy. Eh, hm, je, samozřejmě vítám individuální stížnosti a dále něco systémového jinak jsem neměla možnost eh, získat si, eh, udělat si představu, jak v této konkrétní věci rada funguje. Bylo by dobré dostat eh, individuální stížnosti. Děkuji. Ehm, paní ombudsmanka, všichni řečníci byli velice mm, efektivní, takže máme čas na catch the eye. Pokud není zájem, tak požádám oba zpravodaje, zda k tomu chtějí něco říci pan Kofot, Anna Gomez a pak Pepe Kofot, Jepe Kofot. Děkuji paní O'Reilly za vaše stanovisko. Já si velice cením vaší podpory. Ehm Eh, co se týče té neprůhlednosti rady ve své práci, ale ono to je horší. Z toho jedné bil, mm, jednoho bilionu víme, o kterém jste mluvila, že aspoň 50 miliard eh, nejde do eh, státních pokladen členských zemí po procesu takzvaných kolotočových daňových podvodů, které jdou ve prospěch organizované zločinnosti, včetně eh, teroristů, jako je Daiš. To nám říká komise, takže podle mého názoru by to mohlo být ještě horší než zneužívání pravomoci nebo špatná administrativa. To vlastně e, umožňuje organizovanému zločinu, především teroristickým organizacím, e, pokračovat ve financování svých, své teroristické činnosti. V případě podvodu z DPH komise navrhuje kroky už jeden rok, přes rok a nic se neděje. Co k tomu můžete říct? Já si uvědomuji, že tady je frustrace, když jsou tady um, zablokované návrhy komise na úrovni radě, nejenom v oblasti zdanění. Mm, vy jste správně zdůraznila problém této závažnost tohoto problému. Um, money laundering, to eh, jste mm, zmínila jako možnosti, jak to umožní tento parlament, rada a komise jsou si vědomy míry nebo hloubky tohoto problému, který skutečně zdůrazňuje Um, potřebu, aby tento výbor pracoval efektivně, um, aby tato doporučení, pokud mají být platná, tak aby skutečně um, tam byly následné kroky. Když jsou věci obtížné politicky, tak čím více zvláštních skupin tady máte, tak eh, Eh, nebo různých eh, skupin, tak tím více je možné toho dosáhn- něčeho dosáhnout a eh, dostat se k informacím, které lidé potřebují, aby mohli se právoplatně informovat a informovat občany. Je pekofot. Také já chci poděkovat paní ombudsmance za zajímavé odpovědi. My v tomto výboru um, posuzujeme instituce společnosti, daňové poradce. Jak jste řekla, je to součást problému daňových úniků a finančních trestné činnosti. A naše soukromé instituce, jejich schopnost být transparentní, aby občané chápali, co se děje. To je, myslím, boj, který děláme společně v oblasti transparentnosti a to je tak zásadní, že pokud mm, budem, máme mít skutečně spravedlivý vnitřní trh, tak eh, není možné, aby velké korporace se vyhýbaly zdanění společnosti jako McDonald's. neplatíte mě žádné daně v Evropě, protože změnili svoji korporátní strukturu a zisky jsou mimo EU. Mm. Mm, takže my musíme bojovat za tuto transparentnost, aby naše vlády byly zodpovědné, protože některé vlády také jedou v tomto biznesu vyhýbání se daní jako občané a politici to nemůžeme připustit. Alespoň bychom měli vědět, proč nebo jaké stanovisko vláda zastává, abychom to mohli kon- konfrontovat. Také mm, jsme měli dva státy, kde bylo bankovní tajemství, Lucembursko, eh, Rakousko, toho jsme se zbavili, pak je tady dohoda mezi EU a Švýcarskem, takže jejich bankovní tajemství bylo prolomeno pro evropské občany. Takže to je možné, potřebujeme transparentnost. Mm. Co říkáte vy o radě a jejich mm, praktikách? To bude mít dopad, pokud mm, se nezmění to chování teď, tak to bude mít dopad na budoucnost, také efektivitu spolupráce. Jak jsem řekl na úvod, nemyslím, že můžeme mít jednotný trh, kde odstraníme všechny bariéry pro kapitál a současně umožníme škodlivé praktiky, aby pokračovaly. To nemůžeme akceptovat. I, je to samozřejmě citlivé a důležité, takže to jsem chtěla říci. Bojujeme za transparentnost nejenom kodex chování zdanění podniku, ale obecně. Co dělá rada, co dělají ministři v ECOFINu. Eh, musíme jasně říci, jsme byli svědky toho, že vlády fungují jako daňové um, ráje, využívají se jurisdikce mimo EU, i v některých zemích EU, ty jsou také, některé státy jsou daňovými ráji, protože se chovají podobně. Takže vám chci poděkovat, ale musíme pokračovat v této věci a doufejme, že uh, i vy budete pokračovat dál. Uh... Děkuji, děkuji. Dovolte mi, abych se vrátil k vaší odpovědi. Uh, která se týkala transparentnosti versus efektivity. A jsem vám velmi vděčný za to, že jste to zmínila. Já jsem pracovala pro centrální banku. A centrální banky od 90. let opravdu celá zásadně navýšily míru transparentnosti a myslím si, že to vedlo také k daleko vyšší efektivitě měnových politik. I když samozřejmě to mělo nějaký dopad na měnovou politiku a vypracování měnové politiky. A ptám se, jak si myslíte, nebo co si myslíte, jaké dopady bude mít navýšení transparentnosti eh, na um, půdě rady. Samozřejmě hovoříme o velmi citlivých otázkách, hovoříme tady také o anonymitě. Myslíte si, že to bude mít spíše negativní dopad na snaze dosáhnout kompromisu? A nebo si myslíte, že navýšená transparentnost spíše povede k navýšení efektivity rozhodovacího procesu na půdě rady? Víte, já nejsem věštkyně. To znamená, že vám na to těžko budu moci odpovědět. Já jsem byla šokována závažností této otázky a tím, jak je rozšířena. Nejsem si vědomá, nebo nemyslím si, že by si to občané Evropské unie příliš uvědomovali. Myslím si, víte, samozřejmě, že spoust, na spoustu věcí to mělo velký dopad. Ano, samozřejmě je ve veřejném zájmu, aby se dosahovalo kompromisních návrhů a dohod v této oblasti, ale minimálně musíme znát parametry, jimiž se tyto debaty a vyjednávání řídí, jaké jsou postavě, postoje jednotlivých členských států. Prostě chceme vědět, jak se k tomu staví Irsko, Dánsko a jiné státy. Velmi často ve chvíli, kdy je vše jaksi pod pokličkou, tak to není ani z toho důvodu, že by to rada nějakým způsobem chtěla zatajovat před, ehm, svý, před svými voliči, ale spíš jde o to, jak si utajovat ta, ty postoje před těmi dalšími vy, partnery eh, v, v rámci vyjednávání. Takže samozřejmě eh, politická, eh, politický vliv a politický tlak prostě vždy vychází ze spoda a transparentnost v podstatě je důležitá mimo jiné i pro tento výbor, to znamená, že nejsou to pouze občané, ale i tento výbor a další, eh, kteří na to budou tlačit, stejně také i můj úřad, který se bude snažit nějakým způsobem zjišťovat, zdali to znepřístupňování dokumentů je odůvodněné či ne. Bernard Lang jako poslední. Děkuji mnohokrát za vaši ochotu nám pomoci více, vytvářet více transparentnosti. Nyní máme tady skupinu kodex chování, jak nám to bylo sděleno předsedou v vyšetřovacím výboru Panama. Žádný oficiální, není to oficiální orgán Evropské unie, ale je to mezivládní grémium a tento odůvodění pro to, proč nám nechtěli dát informace, bylo to, že oni nejsou evropským orgánem a proto nejsou zavázáni Evropskému parlamentu. Jak to vidíte vy? Jaký je váš postoj? jste vy na základě vašich kompetencí 100 se obrátit s žádostí o informace i na mezi vládní grémia, či ne? Neboť toto bylo to odůvodnění. S tímto odůvodněním oni nám poskytli ty začerněné dokumenty. Vše bylo začerněno, pouze pořad jednání ne, nedokázali jsme od nich obdržet informace právě s odůvodněním, že oni nejsou evropské grémium, ale že jsou grémium mezivládní. Máte vy nějakou šanci, že byste se mohla k těm informacím dostat? Well, thank you very much. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych poděkoval veřejné ochránkyně Péra za její příspěvek do debaty. Chtěla jste na to ještě zareagovat, na, co, co, na to, co říkal pan kolega Lange? Omlouvám se, já jsem to tak nevnímal. Ne, ještě v souvislosti s tou poslední otázkou. Já bych byla ráda, kdyby tato spolupráce i nadále pokračovala. Samozřejmě jsem si vědoma všech těch aspektů, eh, které souvisí s vyjednáváním rady. Nicméně to ještě neznamená, že to, to jsou důvody nebo povaha těch vyjednávání musí a priori vést k znepřístupnění eh, dokumentů. Co se týče takzvané fact-free zone, tak ta v podstatě vlastně může nebo měla by zabraňovat jaksi tomu, aby to vše vycházelo z nějakých falešných informací, které v konečném důsledku budou mít daleko negativnější dopad na veřejné mínění. To znamená, každý evropský občan musí mít možnost uplatňovat své právo. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát paní veřejná ochránkyně práv. Doufám, že tedy eh, reakce na vaše doporučení přijde co nejdříve a bude konstruktivní, protože je jistě v zájmu dalších EU institucí a také veřejnosti, aby míra transparentnosti práce Rady Evropské unie byla navýšena. To znamená, my jsme se poučili a víme v tuto chvíli, že ve chvíli, že ve chvíli kdy budeme opět konfrontováni s podobným případem, podáme u vás s konkrétní stížnost, takže paní veřejná ochránkyně práv, děkujeme vám, děkujeme vám paní ombudsmanko a doufám, že se nám podaří míru transparentnosti zvýšit. Děkuji. So this us to Tak, děkuji a tímto se dostáváme k druhému panelu. A jde o evropský seznam nespolupracujících jurisdikcí. Existuje zde potenciál zlepšení. Dovolte mi tedy, abych představil řečníky tohoto panelu. Jde o pana Valera Mutarliera, ředitele, direktor, tedy ředitele The Direct Taxation, Tax Coordination a ekonomické analýzy a hodnocení za Evropskou komisi a paní Elivande Velde, profesorku daňového práva z Hasselt Univerzity a pana Alexe Kobhama, který je Chief Executive u Tax Justice Network a ještě je tu s námi a pozvání přijal pan Johanna Langerok, který je politickým poradcem pro daňové otázky a otázky nerovnosti v organizaci Oxfam. Takže toto jsou naši panelisté, kteří dostanou následovně slovo a e, ti nás tedy uvedou do debaty a začneme panem Mutalierem a mohu říci i s ohledem na transparentnost, že je tu někdo, kdo se dnes stal o rok rozumnějším a rozum, tedy rozumnějším, takže prosím, gratuluji, gratuluji tímto k narozeninám. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, je to pro mě samozřejmě velká podsta, že tak takto mohu trávit své narozeninové odpoledne a hovořit s vámi tedy o těchto otázkách. Takže co se týče společného evropského seznamu, tak ten vyšel z iniciativy komisaře eh, v lednu 2016. A necelé dva roky poté, v roce 2017, členské státy přijaly první seznam EU, který měl vycházet vlastně z analýzy 92 světových jurisdikcí, který, která byla podporována technickými službami rady. To znamená, šlo o to, nebo je velmi důležité, aby byla uznána v podstatě role a snaha Evropské rady v tomto ohledu. To znamená, že šlo o to v podstatě setkat se s našimi světovými partnery a hovořit o otázkách zprávy a řízení. To znamená, ty otázky, které my jsme eh, pokládali, byly velmi zásadní a podařilo se nám opravdu zajistit velmi dobrou spolupráci se všemi Eh, tedy s těmi zkomanými jurisdikcemi. Eh, jurisdikce, se kterými jsme spolupracovali, velmi pozitivně reagovaly na naše výsledky. Takže Vedle toho seznamu OECD, který vychází pouze z kritérií transparentnosti, se Evropská unie rozhodla tedy vypracovat seznam, který bude v podstatě pokrývat eh, velkou řadu nedostatků. To znamená nejen transparentnost, ale také škodlivé daňové praktiky a také otázky týkající se nulových eh, eh, daní. Více jak 100 škodlivých daňových režimů by mělo být nějakým způsobem eh, pozměněno do konce tohoto roku. Šlo o to v podstatě zajistit co nejvyšší soulad s mezinárodními standardy v souvislosti s daňovou transparentností. A šlo o to v podstatě, aby jurisdikce v podstatě se snažili naplňovat nejvyšší eh, standardy a požadavky v oblasti daní. To znamená, že byly stanoveny lhůty eh, pro dosahování či implementaci těchto doporučení u rozvinutých zemí do konce tohoto roku a rozvinutých zemí do konce roku 2019. Evropská komise se eh, rozhodla poskytnout eh, těm jurisdikcím, které to budou chtít, technickou pomoc na úrovni expertů. Jakákoliv jurisdikce, která se rozhodne nespolupracovat a nebude chtít splňovat závazky, bude se muset konfrontovat s důsledky své nespolupráce. A to by samozřejmě všechno si mělo nějakým způsobem přetavit v nějaké reálné praktiky, které by byly uplatňovány ve vztahu k těm, kteří tedy nespolupracují. A to mě vede k té neustále probíhající a pokračující práci. Od samého začátku Evropská komise zdůrazňovala, jak důležité je, abychom měli silné a defenzivní, defenzivní opatření proti všem státům, které jsou na seznamu EU. Eh, e my jsme si vědomi, že současné praktiky nejsou koordinovány do té míry, jak by měly být. Například Evropská komise udělala hodně proto, aby v podstatě byly, byla přijata opatření v rámci legislativy EU, aby v podstatě eh, státy nebo jurisdikce, které jsou na seznamu, eh, pocítily také zcela jasné dopady svého chování. I v souvislosti s finanční a technickou podporou, kterou poskytuje Evropská unie. A tady samozřejmě vycházíme také z finančního nařízení, který také eh, zavádí vlastně ten výraz vyhýbání se daňové povinnosti. Evropská komise přijala a zveřejnila sdělení, ve kterém vyjasňuje, vyjasňuje jaké dopady tedy tato ustanovení bude, budou mít pro nespolupracující jurisdikce i v souvislosti s finanční pomocí poskytovanou EU. Jde o to, abychom byli opravdu co nejtransparentnější, co nejangažovanější a nejotevřenější vůči všem. A my jsme o tom tedy velmi intenzivně hovořili i s eh, paní veřejnou ochránkyní práv. Jde o to, aby vlastně to eh, vypracovávání tohoto seznamu bylo co nejtransparentnější nejtransparentnější. Všichni si musí uvědomovat a musí být schopni prokázat, že příprava tohoto seznamu eh, vycházela z transparentních pracovních metod a kritérií. Pan Maskovici to musí také ještě jednou potvrdit na základě informací, které jsme si od, nich, od něho eh, vyžádali. To znamená, že většina těch informací už zveřejněna byla, ale očekáváme ještě zbytek těch informací. To znamená, vyšší úroveň transparentnosti a přeskumu povede také k vyššímu tlaku, pod kterým tyto jurisdikce budou. To znamená, že si musíme uvědomit, co opravdu chceme. Minulý rok jsme se rozhodli, že vytvoříme nová kritéria pro ten takzvaný beneficial ownership, tak, aby fungovala opravdu minima, aby fungovaly minimální standardy pro všechny. Tento seznam je v každém případě součástí dynamického procesu. Jde o to, abychom zajistili podporu všech členských států. Jde o novou metodologii, o novou práci, která samozřejmě jistě v sobě skrývá ještě potenciál zlepšení. O tom nepochybujeme. Proto také budeme otevřenými jakýmkoliv návrhům a jsme také otevřeni jakýmkoliv návrhům také ze strany neziskových organizací, co se týče tedy vypracovávání takovéhoto seznamu nespolupracujících jurisdikcí. V každém případě jsme otevřeni a chceme naslouchat také jejich názorům a jejich eh, perspektivě v souvislosti tedy s vypracováním tohoto seznamu. Nicméně je třeba si uvědomit, že v konečném důsledku jde tedy o opravdu eh, snahu, kterou vyvinulo 28 členských států a my i nadále samozřejmě chceme spolupracovat se všemi evropskými institucemi a doufáme, že i nadále budeme moci počítat s vaší podporou a že i nadále budeme moci na nespolupracující jurisdikce vyvíjet tlak. Děkuji, paní profesorka Eli van de Velde. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za mm, pozvání. Já jsem eh, tady eh, již byla na tax 1, taxi dvě, takže vám eh, chci pogratulovat Evropskému parlamentu k vašim návrhům. Vy jste e, žádali o odpověď na dvě otázky. První, jaké je moje hodnocení Mm, evropského seznamu nespolupracujících jurisdikcí, co se týče postupu a výsledku, považuji ten mm, výsledek, ten, ten výstup za kredibilní a jaké mám návrhy na zlepšení. Dále zde se domnívám, že by tam měly být i členské státy, které nabízí agresivní příležitosti daňového plánování. Já chci spojit tyto dvě otázky, protože moje odpovědi spolu souvisí. Já chápu tak, že černý seznam daňových e, rájí je způsob, jak e, tlačit na členské státy, aby aplikovaly e, určitá kritéria, standardy, které by měly respektovat i členské státy. Já jsem um, četla, že členové organizací samotných nejsou na, nebo jsou mimo dosah toho seznamu, což neznamená, že jsou imunní kritice. Seznamy jsou strategií, jak identifikovat a řešit škodlivou daňovou konkurenci a agresivní daňové plánování nadnárodních firm. Tam příklady různých nástrojů agresivního daňového plánování, trusty, offshoreové a e, společnosti, poštovní schránky. Já se zaměřím na několik právních aspektů a e, předložím několik e, návrhů. Tak daňové plánování a agresivní daňové plánování a daňové podvody se obtížně tedy gradují podle termín agresivní daňové plánování znamená využívání um, určitých možností nebo nesouladu mezi více daňovými systémy. Evropská komise se domnívá, že využívá, že se příliš možnost eh, snížit daňové zatížení. To je velice otevřená a vágní definice. Mě by zajímalo vlastně, co komise myslí tím. Agresivní. Kdy je daňové plánování agresivní? Co je ex- nadměrné? Daňové plánování jako takové není špatně. Ani agresivní není nelegální. E, v kontrastu s daňovým únikům a podvodům, které porušují zákon. Daňové plánování je agresivní ve chvíli, kdy je velký rozdíl mezi právní strukturou a e- ekonomickou podstatou. Je to nerovnováha mezi literou a duchem zákona. Čím více je ignorován duch zákona, to agresivnější je daňové plánování, tím více se to blíží k daňovým únikům. Hmm. Litera zákona je zneužívána, i když to je stále legální. Pak je potřeba přijmout pravidla proti daňovým vyhýbání se daním. Ale je možné, že pro firemní účely členské státy umožňují těm poštovním schránkám bez ekonomické aktivity v členské zemi. Ehm, to je teorie statutárního sídla a reálného sídla jsou dvě různé věci. Plně využívat tedy statutárního sídla po přesunu sídla korporace důsledku tlaku, které bylo na reálné sídlo, to je tedy v souladu s volným pohybem zřizování společností podle jurisdikce Soudního dvora. Placení daní v souladu se zákonem členského státu se statutárním sídlem je v pořádku. Problém nastane, pokud není skutečně reálný přesun sídla. Je to jenom takový jakoby přesun sídla. A aktivity Mm, jsou eh, v členském státě se skutečným sídlem. Může to být bona fide struktura s charitativním účelem. Mm, proto nemusí nutně být agresivní plánování, protože využívají trusty nebo nadace. Ehm, můj kolega napsal doktorskou mm, práci o, výjimkách nebo o bona fide a falešných trostech. Um, hovoří se tam o různých daňových srážkách. Jaký je například rozdíl mezi vyhýbáním se daním nebo podpora určitých srážek daní za účelem ušetření důchodů a nebo Mm, daňové zne, znevýhodnění konzumace cukru v Belgii. To daňové plánování organizované vládou a daňové plánování je v rukou daňových poradců nadnárodních firm. Daňová konkurence. To organizují i vlády a umožňují nadnárodní firmy i jednotlivci a aby to využívali. Daňová konkurence souvisí s přeshraničním věcmi. Daňové plánování souvisí s vnitřními záležitostmi. Já bych navrhovala formulovat jasné definice daňového plánování, agresivního plánování, eh, daňové konkurence, škodlivé konkurence daných úniků, vyhýbání se placení daní Eh, boj proti, zda to je boj proti pravidlům, anebo boj proti zneužíváním pravidlů, jako agresivní plánování. Seznam daňových rájů je nástroj boje proti agresivní daňové konkurenci, které organizují um, státy. Chci um, poukázat na analýzu Eh, profesora Jeffreyho Once z Vídeňské univerzity, kde identifikuje výzvy um, v případě na Stikes, sladění národních systémů s globalizací. To je jedna z výzev, které zmiňuje. Na jedné straně si členské státy hlídají svoji daňovou suverenitu, na druhé straně fungují ve stále globálnějším prostředí kde přeshraniční aktivita jsou velmi důležité. Ehm, malé státy se poměřují s konkurenty a ehm, reakce profesora Alence na globalizaci je lepší spolupráce mezi vládami, i když to znamená, že se vzdají z trošky suverenity. Třetí země to znamená přijímat opatření proti BEPS, zvyšování transparentnosti. A je to také problém stále existující daňové konkurence. Je to tedy ten závod směrem dolů, co se týče daňových sazeb a snaha o e, stále nižší daně, Eh, členské státy vyjadřují eh, svoji suverenitu a analýza Evropské komise, parlamentu mohou vyvolat tlak na vlády členských zemí. V minulosti zpráva OECD o škodlivé daňové konkurenci byly velmi užitečné a úspěšné. Proto um, Mm, závěrečná zpráva o indikátorech agresivního daňového plánování bude užitečná v boji proti agresivní daňové konkurenci členských zemí. Ale protože, nebo z důvodů daňové suverenity, jediný způsob, jak přijímat sankce těch, kteří eh, dělají agresivní plánování, je Mm, zavedení pravidel ilegální fiskální daňové pomoci. Omlouvám se, ale můžete prosím to už uzavřít? Pak bychom mohli, mm, mohla, byste mohla reagovat na otázky. Nemyslím, že členské státy mm, mohou dávat na stejný seznam um, daň, ne, nespolupracujících jurisdikcí. Je tady jednotný trh, Mm, daňové plánování je v souladu se EU, pokud není právní diskriminace korporací z různých členských zemí. Um, administrativní praxe musí být v souladu s um, těmito praktikami. Co se týče eh, kritérií Totiž daňová transparentnost, spravedlivé eh, zdanění patření proti BEPS, tak chci eh, tam přidat konkrétnější kritéria jako ring fencing, ochrana vlastní ekonomiky, minimální zdanění příjmu, daňové výhody nerezidentů, to byly kritéria v zprávě o e CD o škodlivé daňové konkurenci z roku 98. A co se týče kvality a kvantity daňových auditů ve třetích zemích, do, programy respektování daní, transparentnost, zdravé daňové systémy a podobně. Je velmi důležité, aby státy i členské státy jednali v souladu s těmito pravidly a řešili agresivní daňové plánování nadnárodních firm. Děkuji vám. Thank you. Um, on behalf... Pan Cobham Eh, na začátek jsem chtěla říct, že jsem opravdu velmi vděčný za tu možnost, eh, kterou jste mi dali, aby dnes eh, promluvil. Samozřejmě je velmi důležité v této oblasti zajistit přeskum. To je opravdu celá zásadní a to slyšíme tedy ze všech pravů, které zde zaznívají. To znamená, opravdu je důležité tady se podívat také na ta politická rozhodnutí. My jsme zde a občanská společnost je zde, protože všichni si uvědomují, že daně jsou zcela zásadní pro udržitelný rozvoj nejen v Evropské unii. Protože tady nehovoříme pouze o nějakém zisku, ale také o redistribuci, o zajištění v podstatě větší eh, rovnosti a také o znižování například emisí eh, škodlivých plynů a bez eh, efektivních přímých eh, daní nebudeme schopni zajistit efektivně politickou reprezentaci zprávu a řízení. To je v podstatě jedna z, jeden ze silných nástrojů, které v tuto chvíli máme k dispozici. Takže v každém případě je to něco, co v tuto chvíli máme k dispozici a měli bychom využít. Takže Daně jsou i z tohoto důvodu opravdu politickou eh, prioritu. A nejenom proto, že občané mají právo sledovat daňovou politiku ve svých státech, ale také proto, že tady hovoříme o dominovém efektu. To znamená, že my se tady zabýváme prací, která v podstatě se zabývá otázkou, do jaké míry je Evropská unie ochotná obcházet suverenitu mimo proto, aby uchránila suverenitu zde. Takže tady nejde otázku buď to to, anebo tamto. Ale hovoříme tady opravdu o daňových únicích ve výši mnoha miliard ze strany nadnárodních eh, firm, offshore podniků. To znamená, to jsou všechno v podstatě možnosti, které v tuto chvíli existují a poskytují jednotlivé jurisdikce zde a také mimo Evropskou unii. A taky si uvědomujeme, že i členské státy Evropské unie se na takovémto daňovém, na takovýchto daňových únicích podílejí. Nicméně, tady v tuto chvíli je třeba si uvědomit, eh, že existuje jeden mechanismus, který by mohl zajistit lepší eh, soulad. tady v tuto chvíli nemůžeme říci, že Evropská unie musí sankcionovat Namibii za svou, své jednání. Nicméně, Evropská unie je v tuto chvíli jistě jediným aktérem, který je schopný eh, dovést Spojené státy americké k vyšší disciplíně. To znamená, že všichni si uvědomujeme, jak utajování v oblasti financí nebo jaký, jakou velkou hrozbu tedy takovéto utajování představuje. To znamená, že nechci tady opakovat různé věci, které zde byly již řečeny. Nicméně klíčovou eh, klíčovým prvkem je samozřejmě ta možnost vůbec vytváření nějakého seznamu. A všichni si uvědomujeme, že skupina pro kodex chování je opravdu velkou obstrukcí pro v podstatě to, aby členské státy přebíraly zodpovědnost za své chování. A i to, že některé členské státy Evropské unie se nachází na tomto seznamu, nemůžeme v podstatě si zajistit důvěryhodnost vůči zbytku zbytku světa. To znamená, že něco takového je v podstatě v tuto chvíli neakceptovatelné. Pokud bych to chtěl zestručnit, eh, ve chvíli, kdybychom tedy ta kritéria nechali taková, jaká jsou, tak prostě musíme zjistit na prostou transparentnost, tak aby, ta, vše, aby všechna rozhodnutí byla prostě veřejnosti přístupná. V následujících měsících budeme v té pozici, kdy v podstatě ta současná kritéria, která vychází v podstatě eh, z těch těch standardů pro výměnu informací celá jasně poukáží na to, že eh, Spojené státy americké prostě musí se ocitnout na tomto seznamu. A ve chvíli, kdy se tedy USA ocitne na, po, na tom se seznamu, no tak budeme na to nějakým způsobem reagovat. I v souvislosti s nějakými protiopatřeními. To znamená, že ve chvíli, kdy budeme mít na seznamu Spojené státy americké budeme mít na seznamu také různé nadnárodní korporace, no tak asi naše chování k by budeme muset také ještě znehodno, shodnotit eh, tedy. To znamená, že rozhodně se musíme podívat na BEPS, e na převádění a přenášení tedy zisku do jiných států a erozi daňového základu. Nicméně, eh, to je v podstatě, a to je oblast, kde si myslím, že tento výbor může si angažovat ještě více. Ptám se, jakým způsobem nebo jakým způsobem zajistit, aby v podstatě ty velké státy jednaly v souladu s tím, na čem se všichni shodnou. To znamená, jakým způsobem lze v podstatě aplikovat nějaká ta, ta opatření, o kterých se v tuto chvíli hovoří, i na takové státy, jako jsou Spojené státy americké. Možná, že bychom potřebovali mezinárodní úmluvu o daňové transparentnosti a daňové suverenosti. E, mimo jiné, my jsme vlastně po roce 2003 také vytvořili novou platformu, která by měla umožnit automatickou výměnu informací a ne pouze e, vámi, vašimi přáteli, ale také mezi všemi státy a nejen v rámci EU, ale také mezi Německem a Malavy a tak dále. To znamená, že tady prostě veřejné rejstříky pro různé Eh, podniky, eh, rejstříky také pro členské státy, rejstříky pro národní organizace. To je prostě základ. To znamená, že tady si myslím, že už hodně existuje koncens eh, v, této, v tomto ohledu. Já si přesně pamatuju, jak ještě před 15 lety se některým těmto myšlenkám většina lidí smála, ale teď už jsme opravdu dál a v tuto chvíli prostě USA na tom seznamu není, ale mohlo být, mělo by být, co znamená podívat se opravdu na, pos, nebo je třeba udělat všechno pro to, aby ta suverenita všude na světě byla posílena. A pokud by se nám to podařilo, no tak prostě budeme v daleko silnější pozici, což je pro nás opravdu zcela zásadní i do budoucna. Děkuji, pan Lange, prosím. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Best wishes. Děkuji, eh, tak přeji všechno nejlepší k narozeninám panu Mnerovi, mm, eh, eh, Lierovi. Děkuji vám za možnost podělit se o své názory o ten černý seznam. Já tomu říkám šedý seznam spíše. No. Konec svého příspěvku se podělím o nějaké doporučení, jak eh, řešit škodlivé daňové praktiky, což byla tedy hlavní otázka. Oxfam funguje v 90 zemích, boje proti bídě a na otázkami zdanění se zabývá již leta. Daňové ráje, to je mm, výraz eh, globálního závodu směrem ke dnu, které znevýhodňuje ty nejchudší. Proto Oxfam intenzivně pracuje na e, téma mm, daňových rájů. Oxfam zveřejnil e, zprávu, která posuzuje kritéria e, procesu v radě, e, e, vyšetřuje nebo zkoumá, jak by měl vypadat férový seznam černý seznam EU. Ten černý seznam EU byl revoluční, protože v tom směru, že konečně tyto praktiky byly zohledněny jako důležité tý rys daňových rájů. Takže Oxfam podpořil, přivítal ten krok k zřízení černé listiny. Ale aby to fungovalo, musí to být založeno na transparentních kritérií bez e, nějakých zájmových vlivů. A tady je problém. Tady mám smíšené pocity, se týče výsledků tohoto, této černé seznamy. Oxfam e, nevidí splnění těchto e, tří základních požadavků. Většinou jsou tam malé země, přičemž ty nej, e, nejznámější jako mm, Bermudy nebo Panenské ostrovy britské tam nejsou. Pak jsou tam země s nízkými příjmy prostě proto, že ne, nedodržovali daňové standardy eh, dohodnutých nad v OECD, kam nemohli eh, přispět. Některé se tomu úplně vyhnuli, třeba z Brazílie. Ten proces byl eh, velmi neprůhledný. I když došlo tedy k některým dobrým krokům, jako zvařejněním závazků, jak říkal pan Muterli a podobně. Když se podíváme eh, ten, eh, na země mimo EU, to eh, poškozuje kredibilitu některých členských zemí jako Irsko, Malska, Malta a podobní, které sami nesplňují kritéria spravedlivého zdanění. I s, při tom zklamání s tím výsledkem je to zajímavé. Otevírá to klíčovou diskusi o režimech s nulovým zdaněním, které se do posud vůbec neřešily také otevírá diskusy, jak řešit škodlivé daňové praktiky a nabízí příležitost zemím na čedé listině změnit své zákony. Vy posuzujete um, um, tyto praxe již 20 let. Některé režimy byly omezené, ale jinde to zůstalo. Například Belgie může používat velice škodlivé programy již leta. Ehm, kdyby byla implementována doktrína EU neostatní, aby byly rovné podmínky, tak to nebude znamenat konec daňových rájů. Mohlo by to jenom vlastně zakrýt škodlivé praktiky. Takže vlastně by to mohla být vlastně distrakce před která mm, bude upřednostněna před nutnou reformou. Jak tedy zlepšit tu černou listinu? Jak to lépe řešit ty škodlivé daňové praktiky? revidovat kritéria kodexu chování, protože některé praktiky z toho vypadly. Kdyby bylo zajímavé posílit roli ekonomických indikátorů eh, při posuzování toho, kde jsou eh, daňové nebo zda ty daňové ráje jsou škodlivé. Teď bylo zajímavé podívat se na zprávu z roku 2017, kde eh, se zmiňuje sedm členských zemí. Evropská černá listina by měla být transparentnější, objektivnější a prosazovat globální proces v OSN. Dále požádat radu, aby posoudila závazky těch zemí. Neměl by to být jenom zakrývání problémů. Je tady příležitost eh, dosáhnout skutečné změny Dále různé sankce, které by se měly aplikovat podle nerespektovaných kritérií. Ne proto, že Mongolsko neaplikovalo BEPS, minimální standardy, tak by měla mm, trpět sankcím. Ne, Bermudy by měly e, utrpět sankcemi, protože škodí nejvíce. Jedni jsou zde z nejškodlivějších daňových rájů. Nemělo by se tedy ta černá listina stát distrakcí před reformami, které by skutečně zabránily daňovým únikům, vyhýbání se daní. Harmonizovaná pravidla v rámci FC by měla. Eh, proběhlo to v e USA, proč ne v EU? Country by country reporting je stále v radě. A CCTB. To by mohlo pomoci E, zabránit daňovým únikům. Neměli bychom se zaměřovat jenom na černý seznam, by to mohlo být jenom vlastně zakrývání škodlivých daňových praktik. Děkuji vám, vám a všem řečníkům. Teď bude diskuse s členy. Pět minut na jednotlivé příspěvky příspěvek a odpověď. Takže prosím, snažte se, aby to bylo cílené, jinak by bylo obtížné za pět minut eh, stihnout pět příspěvků. Máme tady 12 řečníků na seznamu, musíme se skutečně držet těch pěti minut. Takže se o to pokuste. Nejprve je pan e, Luděk Niedermayer jako zpravodaj za EPP. Děkuji, děkuji vám a všem panelistům za to, že jste k nám přišli. Já se teď nezaměřím na ty současné seznamy. Já bych se rád zaměřil v podstatě na ten účel. Účelem je v podstatě podpořit změnu chování těchto států, aby začaly spolupracovat. A proto, aby začaly spolupracovat, tak je třeba udělat všechno pro to, aby vznikl černý seznam a proto, aby byl efektivní, tak v podstatě ten eh, systém přidávání a odebírání ze seznamu musí být co nejtransparentnější a co nejefektivnější. To znamená, všem musí být co nejjasnější, jak černé seznamy, tak ty šedé seznamy a tak dále. Takže to je přesně podstatou to je otázky. V rámci toho discussion paper z roku 2016 se zdůrazňovalo, jakým způsobem v podstatě nastrukturovat ty sankce. Nicméně já to vnímám tak, že celý ten rozvoj či pokrok je poměr, poměrně dost pomalý. To znamená, že místo toho, abychom v podstatě eh, zlepšili tu metodologii vypracovávání seznamu, tak hovoříme o koordinaci národních postojů. To znamená, že jsme na začátku, v počáteční fázi, nicméně pokud bychom chtěli, aby to všechno bylo efektivní a pokud bychom se tedy vážně zamýšleli těmi jasnými dopady, tak já se ptám, jestli toto všechno, co děláme, v podstatě nepodkopáváme efektivitu těch politik. A pokud eh, by docházelo k velkým variacím eh, u různých eh, států, které se ocitnou eh, na seznamu. To znamená, že některé státy mohou v podstatě jít do extrému. Tak se ptám, některé členské státy se mohou soustředit třeba na nějakou mírovou spolupráci s některými státy na tom černém seznamu. A pokud se tak rozhodnou, tak si myslím, že to celé prostě povede ke znefunkčení celého toho systému. Tak bych byl rád, kdybyste mi na to odpověděli, co si o tom myslíte. Pan Motlí, prosím. Ano, ano, mohu začít, ráno to odpovím. Já eh, těžko skryji, že na straně komise je to stále něčím, u čeho bychom se byli bývali přáli rychlejší eh, pokrok. My už jsme za nás udělali to, co jsme potřebovali, zmobilizovali jsme Evropský fond a myslím si, že bychom neměli podceňovat ten dopad, který to může mít. Nicméně přesto pořád ty dva stupně protiopatření, která musíme koordinovat na administrativní a legislativní úrovni, musí zajistit udržitelnost celého systému. Z krátkodobého hlediska eh, ta reputace, kterou budou členské státy mít za to, že jsou nebo nejsou na seznamu, to znamená v podstatě tady to všechno na nás bude vyvíjet velký tlak. A já se ptám, jestli to všechno tady eh, povede ke vyššímu pokroku. A ve chvíli, kdyby celý ten přístup byl skoordinován, to znamená, že tady by prostě existovaly minimálně minimální sankce. Protože jednu věc v podstatě, kterou nechceme, protože jsou tady věci, které nechceme podceňovat. Samozřejmě, že tady existuje určitý, určité napětí, napětí mezi v podstatě tím um, jednat v podstatě eh, proti jaksi základním svobodám vycházejícím se té úmluvy, tím, že budeme hledat nějaké kličky. To znamená, že pokud chceme opravdu si mm, to ponechat nebo v podstatě Eh, tady nějakým způsobem i nadále prosazovat ty, ta práva, tak se musíme v podstatě dohodnout na nějakých minimálních standardech. Členské státy se eh, rozhodly a souhlasili, že budou v podstatě informovat skupinu pro kodex chování. Někteří vysvětlují, že jakým způsobem, jak si využívají ten evropský seznam s tím svým národním eh, seznamem. A my samozřejmě se rozhodně na, takovou, na tu zprávu už těšíme. Chceme vědět v podstatě, jak ty, jsou, čemu ty současné práce povedou. Pan Kobhan, prosím dokud budeme mít nějaký seznam, který vychází z nějakých kritérií, tak, eh, které nebudou úplně koordinované, tak musíme jednat obezřetně. A to znamená, podívejte se, proti opatření, která budou mít eh, finanční dopad, eh, no tak to je poměrně jednoduché a rozhodně hm, povedou k nějaké reakci, ale hm, celé to bude mít poměrně malý hm, prospěch pro, pro EU. To znamená, je třeba se podívat v podstatě na chování nadnárodních eh, korporací. Je třeba udělat všechno pro to, aby ta protiopatření se ubírala tím správným směrem, abychom zvyšovali úroveň transparentnosti a potom je třeba udělat všechno pro to, aby se podnítili ty nespolupracující jurisdikce k nějaké reakci. To znamená, že Eh, skoro všechny finanční instituce na celém světě mají poměrně velký vliv na jednání svých vlád a vyvíjí tlak na ty to vlády. To znamená, že já nevím, například proti opatření, která by vedla němec, eh, americké firmy k tomu, aby vyvíjely tlak na svou vládu. To znamená, že to je samozřejmě něco, nad čím se zamýšlet musíme. Samozřejmě se zamýšlet prostě nad tím, jaký to bude mít dopad na všechny státy, včetně Namíbie. Pan Jepe Kofot. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, i panelistům, protože tady ty, všechny ty příspěvky byly hodně zajímavé. Chápu, že máme velmi omezený eh, čas, takže začnu eh, od pana Langeroka. Eh, ve chvíli, kdy hovoříme o tom reportingu za jednotlivé státy country by country, tak to je samozřejmě důležité pro náš boj s vyhýbáním se daním. Nicméně ptám se, bylo by možné hovořit o efektivním boji s daňovými úniky, pokud bychom neměli tyto jednotlivé zprávy pro jednotlivé země. Šlo by to vůbec bez toho, anebo je to opravdu celá zásadní nástroj, bez něhož by to vůbec nebylo možné? Takže to je první otázka. A pan eh, Kopam, podle vašeho hodnocení a na základě těch nových kritérií šest evropských států, Ky- Kypr, Nizozemsko, Spojené království a další patří v podstatě na ten seznam daňových rájů, pokud bychom vycházeli z těch současných kritérií. To znamená, pokud ten současný černý seznam, samozřejmě, že v tuto chvíli vylučuje EU e státy, ale pokud Spojené království opustí EU, tak si myslíte, že by se mělo Spojené království v budoucnosti dostat na ten seznam? E, pokud ne, anebo já nevím, možná, že se situace ve Spojeném království celkově změní. A potom ještě na pana Moteliere. Vy jste to naznačoval nebo zmiňoval se? to. Samozřejmě, že Evropská komise má určité nástroje, co se týče sankcí, E, v souvislosti s těmi nespolupracujícími jurisdikcemi, ale mohl byste možná k tomu něco více podrobného říct, jaké nástroje e, můžete vy aplikovat jako komise vůči třetím státům, které jsou na seznamu, anebo jaké, jaké opatření, jakým způsobem můžete tedy reagovat na nespolupráci různých jurisdikcí a zároveň udržet mír ve světě. Děkuji. Co se týče té první otázky, tak vy tady jak si nabízíte v podstatě eh, nějakou nějaký deal, i co se týče CEF. Samozřejmě, že tady ten eh, reporting eh, pro jednotlivé státy je velmi důležitý eh, i pro v podstatě transparentnost a už se v podstatě prokázalo v minulosti, že vysoká míra transparentnosti může donutit různé firmy opravdu k, k vyšší k lepší spolupráci. To znamená, že vůbec nechápu, proč se tady to v tuto chvíli opět eh, zbo, spochybňuje a CFC rules. Tady v tuto chvíli můžeme hovořit o různých eh, sankcích, o zacílených sankcích, ale máme tady CFC rule což je velmi jednoduchý nástroj. Ale vidíme, že k implementaci tohoto nástroje v různých státech dochází různým způsobem. To znamená, my tady potřebujeme koordinovaný, harmonizovaný nástroj CFC a ten se musí samozřejmě zaměřit mimo jiné také na offshore zisky, převádění eh, eh, daňového základu a tak dále. Takže musím začít tím, že řeknu, že mi je líto Brexitu. Spojené království bude trpět a už v tuto chvíli trpí, to znamená, už v tuto chvíli zažíváme, eh, jaké to bude mít na nás eh, velké dopady. My jsme to v podstatě navrhovali a my jsme tedy v těmi v tuto chvíli, kteří se musí zamýšlet nad tím, eh, jak to půjde dál. To znamená, že pokud tedy opravdu k Brexitu dojde, tak se bude muset zamýšlet nad mnohými věcmi a možná, že to také povede k progresivnějším, pokrokovějším akcím, které budou muset být eh, přijaty. Co se týče eh, sankcí, které by mohlo eh, mo, mo, které by mohly být uvaleny na Spojené království, tak by vlastně mohlo být i ku prospěchu britských občanů. A tady eh, druh těch protiopatření, které by mohly navýšit eh, transparentnost a které by se týkaly eh, daňové, daňových otázek, no tak to by rozhodně mohlo také pomoci a rozhodně si myslím, že by to také bylo prostě ku prospěchu vlastně všech. To znamená, pan Mutelie, ve chvíli, kdy hovoříme o těch sankcích na úrovni EU, na úrovni EU máme hlavně legislativu pro vytváření a poté také veřejné CBCR, to znamená, my tady zapracujeme jeden prvek ve chvíli, kdy například nějaký podnik je aktivní v jurisdikci, která je na černém seznamu. Také tady musíme zmínit efektivní e, přeskum, takže tady jsem si jistý, že nám pan zpravodaj pomůže. A ve chvíli, kdy bychom chtěli zohlednit ten seznam i v souvislosti s ekvivalenty, tak my jsme v podstatě už přijeli legislativu v souvislosti e, s finanční asistencí. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy v tuto chvíli hovoříme o mezinárodních finančních institucích, a hovoříme o specifických projektech, ať už jsou v souladu eh, s těmi obecnými pravidly pro boj s daňovými eh, úniky, anebo hovoříme tady o jurisdikci, která je na tom černém seznamu, no tak v každém případě je to rozhodní, které bude mít dopad na specifické podniky. Nicméně naše kapacita jednání rozhodně vychází z toho legislativního právního rámce. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji. Diskutujeme zde již delší dobu o tomto tématu, o tom černém seznamu. A měli jsme velkou radost, že komise předložila nakonec černý seznam, který alespoň e, obsahoval asi z 210 států, které existují na naší planetě. Mám tlumočení? do... Rozuměte mě německy? Pokud ne, tak budu... Dobrá. Takže máme asi celosvětově 200 států a 17 těchto států se dostalo na ten černý seznam. A během krátké doby pak rada opět zase 8 z těch 17 států vzala z toho seznamu zpět e, právě ta skupina pro korek schování a u nás doma se píše, že tam je jeden fast foodový koncern, který má tak, eh, takovou síť podniků, zejména v těch zemích, které byly odebrány z tohoto seznamu. Takovou síť, že v podstatě už neplatí žádné daně. A z toho mi vyplývá otázka, podle jakých kritérií eh, je možné se dostat, na základě jakých kritérií je možné se dostat z toho seznamu pryč a proto se ptám, ten černý seznam je to vůbec efektivní systém? Má smysl vůbec to mít, nebo to můžeme zapomenout? 17 minus 8, eh, zbylo tam 9 států z 210 zemí, které na této planetě existují. Eh, máme tam vůbec nějaké postupy pro monitoring, pro screening, abychom věděli, zda se v těch eh, jurisdikcích skutečně něco změnilo. Předkládají nějaké plány, nebo máte vy nějaké plány, a tím se obracím na komisi plány, jak sankcionovat země, které jsou na seznamu a nebo co musí učinit ten stát pro to, aby se na ten seznam dostal? Ne, neboť zdá se, že tady je pouze možnost být ze seznamu odebrán. A já musím otevřeně říci, že to, co jsme během posledních let a na začátku tohoto roku zažili v souvislosti s tímto tématem, neposílilo naši důvěru v černý seznam a spíše jsme dostali dojem, že i ti největší daňoví hříšníci jsou na radě a na komisi pokládány za velice dobré státy, které jsou ochotny spolupracovat. Tady vám říkám celá otevřeně, že bych byl velice rád, kdybych se přesněji dozvěděl něco o tom, jak se to vlastně do budoucna celé představujete. Děkuji. Takže možná komisi a pak paní van der Zdech něco chce dodat, takže komise teď. Děkuji. Já do určité míry chápu překvapení některých. Když vidí vývoj toho seznamu, Souvisí to s mm, rozhodnutím rady a e, seznamu jurisdikcí podle závazku. My to chápeme. Chápali jsme to na začátku tohoto procesu, když některý z řečníků řekl, že cílem je skutečně spustit změny chování a závazek je, jak zlepšit situaci. Tedy eh, rozhodnutí ECOFIN bylo přesunout jurisdikce z černé listiny na seznam, kde je třeba monitorovat závazky. A to je důležité v tom prvním roce eh, toho postupu, abychom to chápali. To jsem slyšel od kolegy z Oxfam. To není způsob, jak se něčemu vyhnout. Oni neunikli. Oni převzali závazky a stále hm, zasedá porota do konce roku, aby se vidělo, kolik z těchto závazků bude respektováno. Pokud chcete srovnávat čísla, kolik jurisdikcí je na e, seznamu Tax Justice Network, tak 92 máme, eh, monitorujeme 92 jurisdikcí. Některé se nezavázaly, některé ano, a my velice silně sledujeme, pečlivě sledujeme ty závazky, ale také chci říci jednu věc. Předseda ECOFIN eh, před několika týdny se obrátil na CD žádá o fórum škodlivých daňových praktik, aby zajistili, že nové prvky americké daňové reformy budou předmětem screeningu v rámci fora OECD o škodlivých daňových praktikách. Takže co bychom měli jasně říci? Že monitoring a ta bdělost pokračuje u těch 92 závislosti na statusu těch jurisdikcí, jaké závazky převzaly ve vztahu k EU. ta situace je, že komise byla pověřena monitorováním těch závazků. My informujeme pravidelně o kodexu chování. Ehm, bude průběžná zpráva do léta jak to vyžádali ministři, takže bychom mohli mít, nevím tomu, včasné varování. A pokud to bude nutné, abychom přijali pro nápravná opatření. Ehm, takže abychom tedy um, nic nezakrývali. Černý seznam je takový, jaký je ale nikdo z těch dalších není, nemá svobodu, co se týče dalšího chování mezi dneškem a koncem roku. Děkuji. Chcete se k tomu někdo vyjádřit? Já mohu jenom potvrdit, že si myslím, že černá listina je politické nátlakové opatření a může být efektivnější než vypadá na první pohled. A nyní existuje tady watchlist a monitorování závazku těch zemí. Děkuji. SND Petr Ciman. Rovněž já budu hovořit německy takže dodávám vám čas, abyste si mohli nasadit sluchátka. Nejdříve chci říct, že všichni máme plné pochopení pro politickou situaci, ve které se nacházíte. A kolega Kofot a já již od doby prvního výboru TAX na tomto tématu pracujeme a v tomto prostředí. A když vidíme, jak vypadá zacházení přímo na skupině eh, pro schování, tak víme, jak těžké to máte jako komise, která sice stejí mimo, ale vždy nakonec ona přebírá odpovědnost a to uznáváme. Rovněž všichni uznáváme, že je to inteligentní postup. Mít země, které jsou ochotny něco změnit na svém daňovém systému, mít pro takovéto země možnost dát jim pobítku v tom smyslu, aby byli kooperativní. Proto si myslím, že ten, ta zásada toho šedého seznamu je, je pochopitelná. Já rovněž výslovně vítám, že tam píšete, že země, které jsou ochotny spolupracovat, e, že o těchto zemích pak bude zveřejněna zpráva, do jaké míry pokročili, ale já pro mě, jakožto pro parlament, tam postrádám transparentnost té struktury. Co očekávám od země zcela konkrétně? Když se má dostat na černý seznam, co musí splňovat a co musí splňovat země proto, aby byla z toho černého seznamu opět celá odňata. Evropská komise a já se celý život zabývám profesně tématem Evropa. Dříve jsem velmi pracoval ve strukturálních fondech. Evropská unie je velmi str v tom věci hodnotit, představovat, analyzovat a transparentně zveřejňovat. Ale z této oblasti máme nulové informace o metodologii a o té otázce, jaké kritérium musí splnit či nesplnit země pro to, aby byla tak či onak zazařena. Aby každý vaše byl schopen pochopit eh, způsob vašeho hodnocení, to, jak probíhá. Proto se vás ptám, má komise ochotu, je komise ochotná, nebo jak když se podíváme na váš vztah eh, ke skupině pro chodeckodování, má vůbec komise možnost dostat té naší žádosti o transparentnost? anebo vůbec ničím takovým nemůžeme počítat. Proč je podle mne tak důležitý, abychom v této oblasti měli takovouto transparentnost? Pokud ji mít nebudeme, tak si každý bude myslet, že se jedná o politikaření. Prostě, že si to nějak politicky domluvíme. Možná domluvíte, možná to tak vůbec není. Ale pokud nejste schopni ty eh, věci vysvětlit tak, aby byly pochopitelné pro každého, tak se vám nikdy nepodaří toto podezření odstranit. A ještě krátká otázka kolegu z Oxmamu. Vy jste tam měl ve, ve zprávě, se navrhoval Black, vy se Whitewash, aby e, jsme měli pod tlakem i evropské daňové ráje, jako Nizozemsko a další, ale já se vás ptám, jak to máme konkrétně udělat. A poslední otázka, tu bych položil kolegovi z komise, já se omlouvám. To je otázka, která se týká pochopení já nevím, já se musím krátce opustit sál, takže nevím, zda se k tomu něco podat. Proč byly daňové ráje, jako podle mě Singapur, to jsou skutečná daňová ráje a jsou to i takové země transferu, proč se tyto země nedostaly na černý seznam? Děkuji. Další minuta a půl na odpovědi, takže komise a Oxfam, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, byl velice stručný. Nějakou minutku. Jistě, pokrok je vždy množný, nějaké vylepšení. A z hlediska komise jsme vždy tlačili na maximální transparentnost této věci. My jsme zveřejnili náš scoreboard, udělalo nám to problémy, někomu se to nelíbilo. Ale byla to taková první etapa. Jak již jsem řekla, pan komisař Moskovi si tlačil na to, aby ty dopisy těch zemí, kde se k něčemu zavázejí, byly zveřejněny. Co to je zásadní. Závěry rady a seznam ukazují důvody, proč nějaká jurisdikce se dostala na seznam a jiná ne. Například, že má problémy s transparentností nebo že má daňový režim, který je škodlivý. Takže problém známe známe, a ten dopis, který e, zaslala skupina pro kreckování veškerým jurisdikcím, je také zveřejněn. Takže všichni máte přístup k tomu, e, k, to, k dopisu, kde se zveřejňuje a oznamuje těm zemím, proč byly dány na ten seznam. Když se tedy podíváme na to, k čemu se zavázali, jak vypadají například e, Mm, určité mm, stát pomoci těch zemí, tak si myslím, že můžete pochopit, jak to vypadá a my budeme jistě monitorovat ty závazky zemí, které na sebe vzaly a veřejné mění je pro nás také důležité, protože tak to můžeme tlačit na ty země, aby eh, zaváděly reformy. Takže my tlačíme tak, aby ten důvod toho našeho znepokojení eh, zůstal o jaksi zveřejněn, aby bylo zveřejněno, k čemu se tedy ty země zavázaly, jak chtějí postupovat, protože to je jediný možnost, jediná, jediný prostředek, jak zajistit to, aby ty závazky na sebe zvali také splnili. Singapur a Nizozemsko. Pro Nizozemsko, Maltu, Lucembursko nebo Irsko, tak tady vítáme v každém případě to, že Evropská komise poukázala na tyto státy i v rámci evropského semestru. Jak jsem již říkal ve svém projevu, musíme samozřejmě přeskoumat kritéria eh, skupiny kodex chování, protože Evropská skupina kodex chování v podstatě selhala při potrestání těchto států za jejich škodlivé daňové praktiky. Protože proč tady hovoříme o škodlivých praktikách jsou to hlavně ty takzvané patent boxes, to znamená, použoval, ukazovalo na to už OECD, nicméně ten současný postoj v podstatě a přístup v podstatě nic nemění. To znamená, jediné, k čemu to vede, je, že ty zisky jsou zdaňovány ještě méně. A co se týče Singapuru, tak eh, Singapur Eh, v podstatě ten by mohl být eh, cílem v podstatě eh, toho procesu, ale máme tady kritérium 2.2, to znamená přitahování offshore zisku. Pořád je to velmi nejasné, co to znamená. Znamená to, že si ponecháváte ten zisk, anebo ten zisk opouští zemi. V podstatě je to velmi nejasně definováno, to znamená, co to znamená takzvané attracting offshore profits. Děkuji. EKR, pan Síla, děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji všem řečníkům. Omlouvám se za to, že jsem tady e, přišel pozdě, protože samozřejmě koordinuje jinou práci. Ale proč to vlastně říkám? Protože tady hovoříme o černém seznamu a tady existuje celá jasný postup a jasné jasná opatření. A co to všechno znamená? To znamená, ve chvíli, kdy jste na tom černém seznamu, eh, tak eh, v podstatě eh, jsou to věci, které nastavují zcela jasná a pravidla. Například Royal Thai, thajské letecké, letecká společnost nesplňuje standardy e a sano, tak to musí mít přece nějaký dopad. Prostě tyto společnosti jednoduše nemůžou eh, nebo neměly by být schopny přistávat eh, v EU. To znamená, že tady přece existuje zcela jasný postup, kdo může přijmout rozhodnutí. To znamená, jak na formální, tak neformální úrovni, protože tady hovoříme samozřejmě o té šestiměsíční lhůtě pro aktualizaci toho seznamu. To znamená, tady ten systém zcela jasně je nastaven. Co se týče tedy toho přidávání na černý seznam, Samozřejmě z politického úhlu pohledu je třeba nastavit nějaký směr i pro odborníky, protože jinak nemůžeme našim občanům vysvětlit, jak vůbec je takový černý se tam sestavován. Protože všichni víme, že některé země středního východu byly na tom seznamu a v tuto chvíli už nejsou například eh, Spojené arabské emiráty, v tuto chvíli teprve tento rok zavádí pětiprocentní DPH. A když mluvíme z Dubají s jejich finančním centrem a ptáme se jich, eh, kolik se tam platí a za co, takže oni jsou v podstatě na tom seznamu těch pozorovaných jurisdikcí na tom takzvaném watch listu. Nicméně vycházím z toho, že budou spolupracovat v podstatě s příslušnými evropskými daňovými úřady. Ale může to fungovat, bude to fungovat. Děkuji, děkuji panu Mutelirovi za jeho vysvětlení v souvislosti s tím, jak, jak ten nástroj funguje. V tuto chvíli pozorujeme 92 Státu a já se ptám, eh, mohl byste v podstatě navrhnout na politické úrovni nějaký další důležitý eh, krok, který bychom mohli učinit. Já se snažím využít eh, ten svůj řečnický čas. Například mm, my jsme v Lotyšsku v tuto chvíli vlastně přepracovávali zákony, které se týkají rozdělování veřejných zakázek. A chtěli jsme v podstatě tady vyjmout právě ty offshoreové podniky a došli jsme tedy také k tomu eh, seznamu, k tomu černému seznamu a právníci nám říkali, že podle té nové směrnice prostě nemůžete v podstatě to jen tak eh, určit, kdo bude na tom eh, černém seznamu. To znamená, že z politického hlediska to těžko můžete jaksi odůvodnit či vysvětlit. To znamená, máme tady evropskou směrnici, která i nadále v podstatě hovoří o právech těch eh, jurisdikcí, které jsou na černém seznamu a pořád dostávají peníze daňových poplatníků. Takže jak, eh, jak si to máme vysvětlit? Eh, chtěl bych to vidět i já, i zástupci neziskových organizací. Ehm, já odpovím nejprve na první část otázky. Vy jste zmínil ty uh, nulové daňové režimy. Ten problém se málo řeší tuto chvíli. Já myslím, že ani rada neví, jak to, tyto režimy řešit, protože mm, problém je, že mám tedy škodlivé daňové praktiky, které se snadno řeší. Bychom mohli říct, že to musíte změnit tak, aby to nebylo preferenční pro nerezidenty. Mm, to se dá ale když je nulová da, nulové eh, daň, tak tam není žádný daňový režim, není tam daňová administrativa, takže my bychom měli zajistit, aby nespůsobovali spillover pro dal, jiné země, aby se tam eh, nezřizovaly korporace svá sídla. Můj návrh by byl, bychom nezačali Eh, přidávat další drobné požadavky na Marmudy, aby tam třeba museli zaměstnat dvě osoby. Ehm, to by Koveko jako- jako a další rádi udělali. Ale abych se vrátil k jasným pravidlům cence, musíme zajistit, aby zisky v Bermudách byly zdaněny. Bylo by nemožné žádat Bermudy, aby implementovali sami jasná kritéria nebo aby sami zdaňovali zisky na Bermudách. Možná se ale míli, možná Bermudy změní své praktiky. Je na mm, radě, aby vyjednávala s touto jurisdikcí. Děkuji. Mm, co se týče eh, veřejných zakázek, a jste asi sledovali tu diskusi mm, Lotyšsku a mm, co to znamená. E, místo, abychom to řešili na základě toho, že to je offshore, ta firma, e, tak bychom to měli řešit podle té firmy samotné. Takže bychom takto nepřizpůsobili ke státům různě, ale aby byl nárok na veřejné zakázky, tak firmy musí splňovat minimální um, podmínky transparentnosti, skutečný vlastní country by country reporting a tak dále, aby ta domácí jurisdikce ten, toho zájemce měla minimálně stejnou daňovou transparentnost jako domácí firma. To by asi právně bylo nejlepší. Omlouvám se, já jsem chtěl říct si dobře, ano, ehm, veřejné zakázky, to nemůžete kontrolovat z obecní úrovně, když dáváte tender. Stanovení minimálních standardů. Další řečník, zelení, hevažolík. Mám první otázku pro pana Motarie. Parlament má doporučení 184 eh, ze zprávy pana, abychom použili článek 116 a udělali legislativní návrh pro to, aby se změnil eh, kodex chování, protože my jsme toho názoru, že velice nefunguje. Vy jste říkal, že ne, v to nevěříte, že si nemyslíte, že toto by byl účinný způsob, jak to zreformovat. Proto bych ráda eh, si od vás vyžádala vysvětlení eh, tohoto vašeho postoje. Proč si myslíte, že toto není cesta, jak zreformovat eh, skupinu pro kodex chování? Či kodex chování. A dále mám otázku, která se týká pana Langeroka. Jeho bych se ráda zeptala, Jaké vysvětlení toho, že Oxfam má 45 jurisdikcí a zdá se, že má to obdobnou metodologii a Evropská e, unie, tam má momentálně tedy pouze 9 jurisdikcí a mohli byste nám tedy vysvětlit, proč například Brazílie na seznamu není a jaké jsou ta hlavní vylepšení? která doporučuje doporučujete evropským politikům, které se týkají eh, toho postupu s černým seznamem. Děkuji pan Mutelie a pan Langero. Eh, Děkuji mnohokrát paní Žolí za její otázku, která je velice politická a proto si dovolím zopakovat to, co již řekl pan komisař Moskovici zde. Týká se, vaše otázka se týkala dvou témat. To první, to je, zda je třeba zreformovat nástroj, který je nástrojem koordinace mezi členskými státy, kteří takto spolupracují. A pak je zde nástroj legislativní. Zda ho potřebujeme a pokud ano, jaký by byl vhodný právní základ eh, pro tento legislativní nástroj. Momentálně to tady nemáme, eh, tedy otázka, eh, ale pokud bychom ho chtěli mít i hned, se objeví otázka právního základu. Proto, abychom se zamysleli nad tím, zda by bylo hodné změnit to legislativní prostředí. Tady první otázka, kterou my vidíme a kterou musíme si zodpovědět, je otázka, zda bychom skutečně získali větší efektivnost, pokud by kodex chování fungoval jiným způsobem. A to je důvod proto, pro, pro, a už jsme to zde také říkali v parlamentu, proč jsme si nastartovali to globální hodnocení způsobu, jak přistupujeme k daňové konkurenci na vnitřním trhu a zejména se to také tedy týká kodexu chování proto, abychom si mohli zanalizovat práci kodexu chování, zda tedy přinášel výsledky, které zde jsou, někdy jsou sporné, ano, jak vypadají eh, tedy opatření, které byly zavedeny na úrovni členských států, jaká byla schopnost eh, eh, jednat s Lichtensteinskem a také se Švýcarskem, pak tedy seznam za to bylo tedy na výši všech očekávání. My si to zhodnotíme, abychom pak nakonec věděli a dospěli k názoru, že je třeba změnit ten režim, zda by bylo vhodné přijít s návrhem nějaké nové organizace, jiného typu organizace. A pak tady z článka 116 smlouvy, ta má v sobě určitý počet podmínek, jinak se to týká legislativních aspektů, pak se to týká existence praktik v členských státech, které nemohou být vyřešeny prostřednictvím spolupráce. Zda je to tedy promarněná příležitost? Já si myslím, že pan komisař Moskovi si již vám měl příležitost říci, že si myslí, že by bylo hodné nejdříve si jaksi velice detailně zvážit zda by bylo vhodné, či ne, zda není vhodné měnit nástroj, který již e, funguje a jisté výsledky přináší. Děkuji. Děkuji. První otázku. První otázka se eh, týkala rozdíl mezi námi a EU. Jsme neočekávali, že EU přijde s šedou listinou. To změnilo pravidla my jsme uvažovali jenom o černé listině, my jsme vytvořili černou listinu na základě kritérií textu a pokusili jsme se je za, e, používat objektivně, a posuzovat, jaké jurisdikce skutečně škodí. A to se povedlo, protože je evidentní z té naší zprávy, které jurisdikce jsou skutečně škodlivé, ale EU zvolilo šedou listinu a zaměřila se i na země se středními mm, příjmy a nízkými. To se Oxfam rozhodlo, že nebude dělat, protože obvykle neškodí v eh, těch daňových únicích. To je tedy rozdíl mezi námi a EU. Brazílie. Brazílie je zvláštní příklad. Mm, nechci nikoho obvinovat žádnou zemi, ale Brazílie má režimy, které by mohly spadat pod kritérium dvě, spravedlivé zdanění. Jedna země v EU má vazby na Brazílii, takže možná byly proti tomu, aby se dostali na černou nebo šedou listinu. Ale to jsou jenom, to nás jenom napadlo, když jsme viděli ty výsledky. Děkuji. Pan Mofady. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se domnívám, že eh, jsem povinen zareagovat na takováto prohlášení a proto bych rád eh, skutečně trval na skutečnosti, že že takováto politizace procesu eh, vytvoření seznamu, že takto to nazvat, že to je velké přehánění. Co se týče toho procesu, toho postupu, analýzy a screeningu těch jurisdikcí, bylo to během října a listopadu minulého roku, tady ta práce byla odvedena experty členských států, my jsme to jako komise pozorovali, neboť my poskytujeme technickou asistenci, podporu těmto expertům a ta práce byla odvedena objektivně a nebyla spolitizována. Důvody, proč některé jurisdikce nejsou na černém seznamu ani na šedém seznamu, je to, protože ta analýza, která byla provedena s ohledem na veškerá kritéria, která máme, a někteří jistě mají pocit, že ta kritéria jsou nedostatečná, to je oprávněné, ale ta kritéria tam takto byla a nevedla k výsledku, aby ta země byla zařazena a není to důsledkem nějakých politických tlaků. Bylo to výsledkem práce toho panelu expertů. Také rychle zareaguji, hovořím jako zástupce neziskové organizace, která vnímá to, co se děje ve veřejnosti, na veřejnosti a v rámci politické garnitury. Ten proces nebyl transparentní a byl také spolitizovaný. když jsme viděli, jak jsou v podstatě zveřejňovány články o Bermudách a o dalších a viděli jsme tedy, co média říkala a co eh, říkalo také Švýcarsko o své přítomnosti či nepřítomnosti na černém seznamu, no tak jsme prostě nemohli dojít k jinému žávěru, než že je to všechno spolitizováno, že to je prostě politikáření pokud si pokud rada si myslela, že e, nás nějakým způsobem přisvědčí o tom, že to nebylo politikaření, no tak nám musí dát nějaké, nějaké důvody, nějaké argumenty. Zaguje paní Bermecho. Děkuji, děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne. Děkuji také všem panelistům za jejich příspěvky a také samozřejmě za jejich čas, který nám dnes odpoledne věnovali. Je mi líto, že předseda skupiny Kodex chování e, se omluvila a není součástí součástí tohoto slyšení. Já doufám opravdu, že tady těch výmluv na nepřítomnost na našich slyšení nebude příliš mnoho. V tuto chvíli jsme svědky v podstatě takového progresivního vyprázdňování seznamu těch nespolupracujících jurisdikcí. No opravdu je to překvapující, protože používáme v podstatě stejné, nebo při použití stejných kritérií, protože rada přišla s těmi 17 eh, jurisdikcemi, dnes jsou, dnes je jich 9 a ve čtvrtek už asi jich bude jenom 7 nebo 6, to znamená, že eh, na jedné, na jedné straně máme prostě seznam, na kterém je 6, na kterém je 41 a potom na dalším, na kterém je jich 630. No, vypadá to tak, že to je opravdu, nebo vypadá to minimálně tak, že to je všechno součástí po nějakého politikaření. A to je to, co přesně veřejnost jako politiku vnímá, že jako součást prostě politiku. To znamená, že těžko mohou věřit, že se používají objektivní kritéria. Evropská komise v nedávno identifikovala určité ukazatele agresivního daňového plánování, které vedly v podstatě k vytvoření seznamu, na kterém je Irsko, Malta, Maďarsko, Nizozemsko, Belgie a Kypr. Jenže problém je v tom, že to jsou prostě státy, které poskytují možnosti pro to, po čemu my bez eufemismu říkáme u daňový únik a vyhýbání se daňové povinnosti. Doposavat pan komisař Moskovici hovořil o tom, že v podstatě debatuje a rozpráví se členskými státy, které říkají, že byly nespravedlivě umístěny na tento seznam. Nicméně jsou to pořád prostě ty stejné státy. Jsou to státy, které se umístily na všech seznamech těch podezřelých. A mám dvě otázky na komisi. Nemyslíte si, že s těmito údaji je opravdu hodně eh, rizikové v podstatě odstraňovat státy? Kromě toho, když víme v podstatě, když víme, že by to mohlo vést k oslabení a to je a první otázka a druhá otázka, kolik vlastně ještě nebo co ještě všechno chceme pro tyto jurisdikce udělat, když víme, že neustále a neustále nabízejí tyto, eh, tuto možnost agresivního plánování v oblasti daní. Děkuji. Děkuji, kdo se k tomu chce vyjádřit. Komise? Děkuji. Já mám pocit, že tady vy jste položila dvě otázky. To znamená ta první v souvislosti s tím, jak zajistit, že v podstatě to začlenění do šedého seznamu ještě neznamená únik. A druhá otázka se týká toho zeměpisného rozsahu působnosti a těch eh, konkrétních evropských států. Takže co se týče té první otázky, jak jsem ji zmiňoval, my v tuto chvíli procházíme a provádíme velmi hluboký, detailní rozbor těch eh, údajů. To znamená, vy se v podstatě nemůžete vyhnout tomu, že se dostanete na seznam, pokud splňujete kritéria. Těžké je samozřejmě se z toho seznamu dostat. To znamená, jde o to, aby naši partnéři začali nějakým způsobem jednat, aby začali také pocitovat, že jde opravdu o závažnou věc a že prostě se na konci dne setkáme. A další věc. Jak jsem už zmiňoval také ve svém úvodním projevu, to je věc, kterou my jsme eh, na eh, půdě komise ne, začaly plánovat už, i v, už v roce 2016 a mělo jít o nástroj, který bude také používán pro kontakty nebo vztah se třetími eh, státy. To znamená, to všechno v podstatě vycházelo z toho omezení na třetí státy. Co to znamená? Znamená to, že nám vlastně vůbec nezna, nezajímá otázka řádné zprávy a řízení v rámci našeho vnitřního trhu. Ne, máme ještě jiné nástroje, které se použít v rámci vnitřního trhu. A první nástroj, který máme opravdu nejradši, tak to je v každém případě legislativa. A my jsme prošli opravdu extrémně vysoký počet legislativních návrhů, které byly přijaty radou ať už jde o veřejně CBCR a další, tak, tak to je v podstatě jedn, to je to velmi silný nástroj. A proč silný? Protože máme tady legislativu, máme tady samozřejmě také strážně smluv, která se musí eh, vynasnažit, eh, aby došlo k řádnému uplatňování a provádění a poté samozřejmě také ještě kodex chování. Ano, samozřejmě určitě by to mohlo fungovat ještě lépe, rozhodně i v oblasti transparentnosti. Jistě jsem to dobře tak eh, zavnímal, když jsme o tom dnes hovořili. A poté poslední věc, na kterou jste odkazovala, tak to je ten dialog, který vedeme s členskými státy ve chvíli, kdy jde o reformu ekonomických politik a také ve chvíli, kdy jde o ta doporučení pro státy eurozóny. To jsou v každém případě velmi důležité nástroje a my jsme se i prostřednictvím těchto nástrojů hodně věnovali oblasti daní a děláme všechno pro to, aby se to tedy odráželo všude, včetně tedy všech těch našich doporučení, která vydáváme pro různé oblasti. Pan Kobham. Ehm, je tady pár věcí, které chci říci, chci zmínit. Pokud zbývají slabiny, tak není ten seznam legitimní. Um, jednak k zveřejněným kritériím, které mohou být ověřitelné, to jsme demonstrovali, že systematicky diskriminují menší země s nižšími příjmy per capita. To je hlavní rys toho. Třetí kritérium, které nelze objektivně ověřit, na základě informací e, poskytovaných e, skupině, která je neprůhledná. To je horší. Neměli bychom se pokoušet obhajovat něco, co je neobhajitelné. E, podívejme se na to, jak postupovat dál. Dva, skupina pro kodex chování 20 let to se zdá užitečné, ale analýza, kterou jsme změřili v žurnálu pro mezinárodní vývoj začátkem roku, ukazuje, že pro americké nadnárodní firmy podíly jejich globálního zisku, které deklarují z daňových účelů v jurisdikcích jiných než je ekonomická aktivita, stoupla od 80. let z 5% na 25% a velká většina šla do členských zemí EU. Nizozemí, Irsko, Lucembursko. Pokud chceme posuzovat kodex chování nebo chování této skupiny při omezování přesunování zisků do evropských zemí, tak můžeme dospět jenom k jednomu záměru. Měli bychom se pokusit um, ehm, přesto obhajovat věci, které jsou neobhajitelné, ale být produktivní, takže kodex chování a kritéria Eh, s těmi slabinami. Děkuji. Toto je obecná diskuse, ale musíme se eh, respektovat čas za ENF Benahnou. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové panelu, mám otázku, která se týká eh, seznamu EU na spolupracujících daňových Eh, jurisdikcí. Je možné to vylepšit? Ano, je možné to vylepšit, ale samozřejmě ne díky tomu, že budeme mít federalistickou Evropu, protože to je dokonce přímo takový základ eh, těch daných úniků, jak nadnárodních společností. Proč? Proč jsou tady ty obrovské úniky? Ten příčina je uvnitř Evropské unie, protože tady máme totální oběh kapitálu, který je eh, dovolen článkem 63 smlouvy Evropské unie. Proč může Nizozemsko či Irsko a další země koncentrovat umělé eh, ty profity? Právě protože mají naprosto směšné daně. A členské státy také zavírají dáje například tím, že se veškeré ty příjmy eh, dostávají do daňových rajů. Tato federalistická Evropa prostě nikdy eh, ne, nevyřeší tento problém. Jediné řešení je to, aby národní státy, jakožto Francie, která velkou obětí těch daňových úniků, jsou to miliardy eur, je důležité, aby tyto členské státy opět vzaly moc do svých rukou a zavedly odvetná opatření, jako například boj proti zneužívání nadnárodní, ze strany nadnárodních koncernů a abychom měli dobré daňové systémy. A co se týče Malty, Nizozemska, Lucemburku a dalších zemí, ty dělají skutečnou nekalou daňovou konkurenci, což není vhodné. Pak je důležité, abych, proč tady máme ten listinu třetích zemí. Tam je vlastně hlavní, hlavní aktér USA. Ty mají naprostou daňovou neprůhlednost. Vždy to byl jakési offshoreové finanční středisko USA, to je jediná země OECD, která se odmítla eh, ten, ten společný reporting a společnou výměnu informací. A co se týče Švýcarska, Panamy, a britských ostrovů. E, Tady údajně jsou transparentnější, ale není to pravda, nebo celé miliardy eur. Již právě jsou v členských státech, e, v USA, v Delaware, v, Dako, v Jižní Dakotě a v Nevadě. Tam to tedy uniká. Já se tedy ptám panelistů, možná pana Montaliera a pana Langeroka, můžeme, je možné, že, že budeme mít e, USA, alespoň ty tři výše zmíněné státy na tom černém seznamu, ať už to tady bude ten černý seznam nebo ten šedý seznam. Děkuji vám za odpověď. No, pan Langerok a poté pan kolega, co se týče kritérií pro USA. Transparency. První kritérium je daňová transparentnost, pak je tam eh, další kritérium, to je závazek k CS a Ehm, toto ehm, ehm, musí být, eh, musí být závazek daňové transparentnosti do června 2019. Pokud USA neimplantují společné eh, reporting standardy OECD, pak by měly být teoreticky na černé listině. To je teorie. Já se tedy těším na červen 2019. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Taková poznámka, my nemáme speciální cíl, nebo nezabýváme se speciálně jednou jurisdikcí, tady máme celý půl jurisdikcí 92 a ty eh, analyzujeme v průběhu času, neboť ta kritéria se vyvíjejí, jak bylo právě vysvětleno, také se vyvíjí ta situace v těch jurisdikcích. Je jasné, že co se týče USA, zejména eh, některé eh, z jeho státu skutečně neplní eh, požadavky kritérií černého seznamu. Dnes USA splní veškerá kritéria, které zavedl, zavedla rada, takže bychom museli mít nějaké dodatečné úsilí do roku 2019, aby tedy byla splněna veškerá kritéria transparentnosti a ještě předávám, že daňová reforma v USA opět otevírá jisté otázky, co se týče právě kompatibility toho nového daňového režimu s kritériem 1, což je existence škodlivých daňových režimů. Velice pravděpodobně tedy v rámci mm, na OECD se tím budou zabývat eh, na podzim. Přesně někdo něco dodat? Možná, abych tedy obhájoval federalistickou Evropskou unii, což společné standardy reportingu OECD o automatické výměně informací, což je největší globální krok proti daňovým mm, únikům, má um, své kořeny v Evropské směrnici o úsporách, bez toho by se to nestalo. I když kritizuji černou listinu, tak eh, to bylo pozitivnější než cokoliv jiného. Ne, že by to bylo dokonalé, ale měli bychom být fér. Děkuji. EPP, Darius Rosety. Pane předsedo, já mám otázku ke kritériím. My jsme už strávili nějakou dobu, že moje znalosti jsou trošku hlubší, ale přesto bych chtěl přesnější odpověď k tomu, jak kritéria se používají a také jak se aplikují další kroky toho postupu. Já chápu, že jsou výhrady ke kritériím z hlediska kvantitativní versus kvalitativní povahu, spravedlivé zdanění, které se obtížně měří, jak komise objektivně nestraně hodnotí a politicky co je spravedlivé zdanění a co ne. Mnohokrát jsme tady slyšeli o takzvaném fiskálním dumpingu, což pro mě nic neznamená. To není ekonomický termín, je to propaganda. To je první otázka. Jak tedy komise hodlá zajistit, že uh, hodnocení kritérií není jaksi o nějak def, defektní. K dalším krokům. Do jaké míry to bude automatické? Jste řekl, že to není legislativa, že to není právní základ. Znamená to, že to je politicky řízeno, že jsou tady politické rozhodnutí na základě kritérií, a jsou tady dostupné informace, abychom mohli posoudit, zda nějaká země by měla jít na černou listinu nebo by měla být s ní vyňata? Jaké jsou tedy poměry mezi tím vlastním rozhodováním a kvazi automatickými mechanismy, abychom zajistili, že transparentnost bude zachována? a veřejné mínění bude vědět, jak se rozhoduje. To je otázka na pana Montalier, ale i pokud někdo další chce, chce odpovědět, tak... Děkuji, pane Rosaty. K těm kritériím. Musím říci, ať se nám to líbí nebo ne, že kodex existuje 20 let. Implementuje velice podrobná kritéria posouzení toho, co je škodlivý režim dlouhodobě, že máme hodně zkušeností. Hodně tedy empirických zkušeností o tom, jak implementovat ta kritéria. Je to velice, je to mm, velice přesný um, seznam. Máme tady seznam velice technických kritérií eh, na posouzení. Takže chápu, že tady určitý skepticismus. Um, pro nás, jako komisi, kteří dáváme na stůl kodex chování na posuzování režimu, tak máme nemám prakticky žádnou manevro, žádný manevrovací prostor, co se týče toho, zda splňujeme ta kritéria nebo ne. Že to je velice technická analýza, co se týče implementace kritérií, já bych Mm, mohl přijít s podrobnějším vysvětlením toho, jak ta kritéria mm, aplikují, jak, jaká kritéria aplikovat. K vaší druhé otázce. Je to automatické? Záleží na tom, co myslíte automatické. Není to uh, hloupé, musíme, když budeme tedy, mm, když budeme mít rozhod, má, máme mít kolektivní rozhodnutí, tak zvážit to rozhodnutí, které dává komise na stůl a náš mandát je technicky připravit diskusy, pak je na skupině pro kodex chování, aby to posoudila. E, to je pro e, členské státy nebo posouzení třetích zemí. Aniž bychom aniž bychom odhalovali, co se stane v této eh, skupině, tak jsem eh, schopen se s vámi podělit o eh, podezření, co se týče intenzivních politicky mm, založených diskusí, jsou nepodložené. To je můj dojem. Můžete říci, že já tam jsem a vy ne. Nežádám, abyste mi věřil, ale sdílím svůj názor na to, co se děje. Pan Langirake. Ano, já to nebudu opakovat. Není eh, to nešťastné, že to, je z 20 let, že to bylo před 20 lety. Je to ambiciozní, když se přečtete ten text, je tam hodně politické vůle eh, zaměřit se na nulové daňové sazby, nekalé praktiky a podobně. Co je problém tedy je, že nebyla politická vůle od roku 2000 ehm, řešit tedy ty škodlivé praktiky vyhýbání se daní, které by mohly spadat ehm, tento text. Takže co se děje? Um, tady hodně technickálí, hodně mm, právníků hledá cestu, jak zajistit, aby váš že země nespadla pod určitá kritéria. Pokud by to aplikovalo ambiciozně, tak bychom tady dnes nebyli. Nebo by to vypadalo jinak. Děkuji. Paní Gomez, ne, mě nepřekvapuje, že um, to má být jakýsi, jak, jakási zavádějící záležitost, ten čer, černá listina, že to bylo jaksi výhodné, jak by mý mm, způsob, jak eh, rada mohla reagovat na ty eh, skandály, ale vzhledem k těm závadám, které to má, to není nijak efektivní. Moje první otázka na pana Moteriero. Jaká konkrétní opatření jsou přijímána, aby země na šedé listině skutečně své závazky plnily. ale to bylo jasně politicky motivované. Některé členské státy dokonce doma eh, to, eh, se tím chlubili, tak eh, že se jim podařilo, že Makao není na černé listině, takže skutečně bez studu nestydate. Mm, to by moje země ostatní jistě dělali eh, to též. Pak bych se chtěla vrátit k, nuňový, k nulovým daňovým režimům. Jak e, toto řešit? Když, to akcept, když je akceptujeme v rámci Unie svobodné. Eh, já dám příklad své země, e, což Mm, byl stejný člověk, který nyní předsedá Eurogroup a měl systém nulových sazeb pro cizí rezidenty. Skutečně obrovská diskriminace. Mm, jak může být kredibilní? jak to můžeme být kredibilní, když si to nenapravíme doma? Jak můžeme být kredibilní vůči někomu jinému? Neexistence šancí. Pane Motelie, já jsem ráda, že vy eh, říkáte, že mm, dojde k nějakým krokům brzy. Mm, jak tedy, pokud eh, nejsou sankce? Politická vůle je důležitá, já, eh, ale toto je přesně způsob, jak buď tedy půjdeme k federálnímu řešení, a nebo zůstaneme v džungli mm, suverenity. Na závěr, jak um, to vypadá na Evro, aby se to přesunulo na úroveň OSN. Mohla by tady komise tedy skutečně Eh, se toho ujmout. EU mimochodem zablokovala eh, kroky eh, na summitu rozvojových zemí 2011 či nekalých ku kapitálu EU by měla tedy se zhostit umout vedení a kde, kde, kde je komise? Děkuji mnohokrát, paní Gomeš. Co se týče e, vašeho prvního bodu, ano, já jsem se nějakoby eh, to čet, možná je to taková nadinterpretace toho rozhodnutí ECOFINu, ale jak jsem jich říkal, eh, pokud jste na šedém seznamu, tak ničemu neuniknete. A já vám dnes mohu to takto říci vidíme, že tyto země už několikrát jsme byli na misi a my se s tím velmi zabýváme, velmi analyzujeme jejich legislativní návrhy, které oni s námi sdílejí, abychom viděli, zahodlají zavést režimy, které budou správné, které budou odpovídat našim očekáváním. A některé skutečně se tedy snaží a ty závazky jsou velmi těžké, Ono to není jednoduché, jak si mm, být souladu s našimi očekáváními. A mm, pokud je tady někdo na seznamu, tak musí něco dělat. Rozhodně to je náš mandát, abychom se takto mohli ujistit, zda ty závazky jsou jaksi uváděny v realitu a pomocí našich veškerých technických možností a znalostí vytváříme velice objektivní zprávu o stavu situace. A samozřejmě na konci roku, což je ta lhůta pro zavádění veškerých těch reform, to opět zhodnotíme. Rovněž jste zmínila jistý fenomén, který pozorujeme v Evropě, a také mimo Evropu, a to jsou režimy kdy jistí občané mají jistou výhodu, nebo jisté investice mají jisté daňové výhody. Tento fenomen existuje. My jako komise na to hledíme si s tím znepokojením, právě co se týče otázky daňové konkurence a vyhýbání se daňové povinnosti, ale je to velmi obtížné. Proč? Protože velmi často se jedná o zdanění osob. A tady se vyhrocuje problém, který spočívá v tom, zda ty nástroje, které máme, proto abychom sledovali zdanění podniků, zda ta jeho působnost eh, je dostatečná pro to, abychom mohli čelit celému tomu fenoménu, který je skutečně velice znepokojivý. Vy jste tady hovořila, či položila otázku a Samozřejmě my vám na tom eh, odpovíme pak, jakožto celá komise, to je reforma kodexu kování, Asi nik, pro nikoho není tajemstvím, že komise již několikrát eh, jak si prosila o to, abyste se zvážilo možné přepracovávání kodexu chování, zejména co se týče oblasti působnosti, ale také co se týče postupu a transparentnosti. A my upřesníme eh, naši perspektivu v písemné odpovědi, které, která vám bude poskytnuta. Co se týče neexistence zprávy na globální úrovni, co se týče tohoto tématu, Komise se k tomu vyjádřila, přijala k tomu postoj v rámci konference v Addis Abebě. My pozorujeme, že tady není jaksi dostatečná snaha, ne dostatečný uh, výchozí bod. Takže politujeme, litujeme toho, že mezinárodní společenství se neúčastnilo nastavování těch standardů a také vidíme, že mezinárodní společenství se ještě nepřipojilo k inkluzivnímu kádru BEPSu. Tam ještě nejsou všechny země. Tedy otázka je, zda chceme skonsolidovat eh, mm, realizaci našich kritérií, tak abychom skutečně měli, a zda je skutečně třeba, abychom měli nějakou dotadečnou organizaci v rámci OSN, jak jste o tom hovořila. Děkuji HDI. Pan Langen nám uzavře seznam řečníků. Kdo z zpravodajů bude chtít uzavřít? The list which... Vy jste nebyl na seznamu řečníků, ale v rámci CatchDI se, snám, se nám snad podaří vás eh, do toho zaintegrovat. Pan Langen. Já budu stručný. Dosud, a to nám také potvrzuje výsledek dneška, dosud Evropská unie v zásadě používá nástroje eh, práva hospodářské soutěže proto, aby zakročila proti porušování spravedlivé daňové regulace. A to se týkalo jak států, tak podniků. Já navrhuji, abychom si zvážili, zda bychom nemohli na základě Evropského práva hospodářské soutěže mít nějaký seznam monitoringu mezinárodních společností, které extenzivně využívají možnosti agresivního daňového plánování. Ať je to, já se ptám, zda by to byla realistická možnost a vy jste skutečně řekli, že mezinárodní dohody jdou správným směrem, ale že chybí ta síla pro to je vymáhat. A to druhé, to státní občanství a tí s tím spojené eh, individuální výhody v oblasti daňové. Toto jsme na evropské úrovni ještě neprobírali, ovšem je to jistá agenta, která by měla eh, být na našem pořadu jednání. A třetí věc, daňová reforma USA tady stále ještě obíhají, myslím, falešné představy a také špatné údaje. V USA máme 11 států z 50, které na úrovni států nemají vůbec žádné zdanění podniků. Levar k tomu ale nepatří. Ty mají 8% daně pro podniky. My jsme byli přímo na místě a ujistili jsme se o tom. Takže oni k těmto státům nepatří. Ale v důsledku daňové reformy prezidenta Trumpa všechny podniky v rámci amnestie a v rámci 21% zdanění pro budoucnosti do toho budou zapojeny. Tedy tento argument nulového zdaňování, který se dnes používá pro Amazon, Apple a tak dále, již nebude platný po eh, daňové reformě a proto si nemyslím, že, by se, že z realistického pohledu se USA někdy dostanou na černou listinu. Já bych si přál k tomu komentář. Tak, Teď se skupíme trošičku ty otázky v rámci CatchDI, takže pan Koven a pan Mann, prosím, máte slovo. No, tak, ono je opravdu fascinující, když v tuto chvíli hovoříme o možnosti začlenění USA na černý seznam. Jsem si jist, jistý, že Spojené království hned po Brexitu bude na seznamu. Já se těším, až se to konečně stane. asi nikdo nesouhlasí, ale co se týče daňové konkurenceschopnosti, tak ta je zdravá, protože zabraňuje státům, aby v podstatě zbytečně vynakládali nebo investovali eh, peníze daňových poplatníků v podstatě prostě je vynakládají daleko lépe. Byrokrati samozřejmě chtějí tady zavést institucionalizovaný socialismus na celém světě a úplně nesouhlasím s paní Gomez. Já mám radši zdravou daňovou džungli než cokoliv jiného. V podstatě myslím si, že je to daleko zdravější. To je ten způsob, jakým by to mělo vypadat. Žádný institucionalizovaný socialismus. To už jsme měli za Sovětského svazu, měli jsme to ve východní Evropě. Jsme rádi, že jsme se toho zbavili a vy se tady chcete zase nastolit. Prostě totální katastrofa. Pan Mann. Ale... vaše informace eh, všech hostů, které máme, myslím si, že neexistuje žádná akce v Evropském parlamentu, aniž pan Kobold zde udělal svou privátní show. Kobold, my už jsme na to zvyklí, možná vy ne, pro vás je to možná překvapivé. Já bych rád ještě položil otázku komisi. Viděli jste, jak to je, jak to vypadá s kodexem chování. Ten existuje, ano, již 20 let. Ano, ale nestačí to. Ano, s tím souhlasíme. Pak se řekli, že by se chtěli přijít k nám a vysvětlit to. Není to příliš málo? Eh, nebylo by spíše nutné jít na veřejnost a říct si, máme určitý nástroj, soubor nástrojů, máme určité možnosti dohledu a kodex chování pro nás není žádná bagatelní záležitost, je to pro nás jasné vyznání. Já bych chtěl přát kolegům za tvrdé činnost, že říkáte, že musíme komunikovat o černém seznamu. A šedý seznam, až bude pryč, vy jste to řekli právě, tak to není nějaké konec varování, ale vy jasně říkáte, vy jste pozorováni. Počet 92 států, které jste jmenovali, Eh, většina lidí je vůbec nezná, kdybychom to mohli lépe komunikovat a říci, my vás budeme i nadále pozorovat, ale ne přátelsky politicky tím, že budeme brát ohled, ale my budeme sledovat, zda skutečně vše plníte a um, podíváme, uvidím, zda takováto kontrola jako bude fungovat a dále otázka sankcí dosud žádné nejsou. V různých jiných oblastech máme sankce, například porušení eh, smluvní povinnosti a tak dále. Ale co uděláme v oblasti sankcí? Musíme jasně říct, že dále to tak již nejde, že nemůžeme postupovat stejným způsobem. Lidé to od nás očekávají. Děkuji, pan Langerok. Ano, já bych si chtěl vyjádřit k té první otázce, kterou položil německý poslanec, to znamená ten takzvaný watchlist těch podniků, kteří, které eh, se snaží vyhýbat eh, daním, ale říkám ne, protože máme my takzvaný ten country by country reporting, to znamená opravdu ulašování nebo analýza situace v jednotlivých členských nebo v jednotlivých státech, na základě níž jsme schopni říct, zdali tam tedy dochází k daňovým únikům. A e, já e, říkám, opravdu eh, přimějte vaší vládu v Německu k tomu, aby se k tomuto postavila opravdu pozitivně, protože je velmi důležité, aby tento systém country by country reporting byl Německem podpořen. Je to opravdu velmi důležité. A ještě co se týče toho institucionálního socialismu, eh, já si myslím, že v tuto chvíli ještě ta konkurence na poli daňovém je velmi rozšířená na celém světě, takže eh, rozhodně si myslím, že Eh, se tady nemusíme institucionalizovaného socialismu obávat. Já bych ještě poprosil tedy ty poslední, kteří jsou na seznamu, aby to nějakým způsobem okomentovali. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost debatovat dnes odpoledne. Já se možná vrátím k bodu pana Mana. Ano, nemůžeme se příliš zaměřovat na něco. Máme agendu pro to, abychom se zabývali otázkami spravedlivého zdanění a účinného zdanění na, u nás na vnitřním trhu. Tento mechanismus je velice komplexní, máme tam celou řadu nástrojů. Legislativa, která je navrhovaná a přijímána, pak je tady legislativa, která je ještě, když eh, byla navržena, ještě není eh, přijata. A pak zde máme ten společný základ daně pro zdanění společností. To jsou výborné návrhy, se kterými přišla komise proto, abychom řešili takto zásadní otázku. A to je zdanění digitálních eh, podniků na vnitřním trhu. A ta, ten seznam, to je takový doplňkový nástroj. Proto bych byl rád, pane Mané, co se týče komunikace, já bych vás rád přesvědčil, že my se velice zabýváme touto veškerou agentou a to už od začátku fungování Junckerovy komise a zabýváme se veškerými aspekty této tematiky. A netýkáme, zabýváme se pouze jedním podnikem či jedním státem, ale Snažíme se přijímat legislativu, která se bude k to problému stavět systematicky. Na radě jsme měli pokroky, například nástroj státních pomoci, ten jsme velice nutně pokr- potřebovali a podařilo se jim nám pomocí toho nástroje něco dosáhnout. Co se týče podniku, toto není. ta iniciativa není nutně eh, na stole, ale já eh, Nevím, zda ten reporting eh, země podle jednotlivých zemích, je, zda to tedy dopadne. Pak tady máme ale také směrnici o administrativní spolupráci, co se týče transparentnosti a mm, fungování daňové zprávy a také odhalování agresivních daňových praktik, což musí jasně identifikovat veškeré ty komplexy a také samozřejmě, kdo je potom tím konečným příjemcem takového systému daňového plánování. Tedy ten nástroj kodex a nástroj seznám je pouze součástí velice komplexního souboru dalších nástrojů, které se, které se týkají jak vnitřního trhu, ale také přispívají k tomu, abychom měli robustnější mezinárodní systém, který je momentálně relativně omezený a veškerá ta omezení se také týkají té potřeby, že chceme být efektivní. Pan eh, Juncker chce mít hlavně výsledky. A často jsme kritizovány, že děláme politiku malých kroků a že stavíme to jaksi etapu po etapě. Někdo má pocit, že to je nedostatečný. Já jsem rád, že si myslíte, že to je nedostatečné, protože to nám dává možnost jít ještě dál. Ale my se tady zkusíme postupně tady stavět takovou tu architekturu rovného zdanění na vnitřním trhu, která bude solidní a my i nadále i na ní budeme pracovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji. Tak prosím, poslední řečník, velmi stručně, prosím. Dovolte mi, abych vyzdvihnul jednu věc. Myslím si, že můžeme být optimističtí i z krátkodobého hlediska, protože v brzké době budeme mít nové údaje, nové informace a také nová opatření. Co se týče například udržitelných cílů milénia OSN, tak ty se přece také zabývají právě finančních toků, ty zabývají si eh, bojem s daňovými úniky a vyhýbání se daním. To znamená, tady těch věcí je mnoho eh, Máme tady samozřejmě eh, tady v podstatě tuto, tu iniciativu, která se týká právě těch nadnárodních korporací, které přivádějí svou daňovou základnou do uh, jurisdikcí s nulovým zdaněním, takže je to je něco, čím se, na co se teď hodně zaměřujeme a co se týče vyhýbání se daní, tak tady ty, ta aktiva v různých finančních institucích, tak to samozřejmě hodně uh, souvisí Eh, právě s nedostatkem transparentnosti při výměně informací mezi jednotlivými organizacemi, orgány. Eh, to znamená, tady je rozhodně třeba se podívat právě na otázku transparentnosti při výměně informací a to je jistě v tuto chvíli už věc, na kterou se hodně zaměřují i evropské instituce. Tak úplně na závěr mohu říci, že tady vycházíme z těch minimálních standardů a pokud byste chtěli zacházet ještě trošičku dál a prodloužit ten seznam, tak já si myslím, že byste potřebovali, že bychom potřebovali více kritérií a myslím si, že všichni se těšíme na to, že budou existovat technická detailnější kritéria, která by mohla být využívána. A pan Jepek, chcete k tomu ještě něco říct jako zpravodaj? Ne? Tak mi dovolte, abych v tuto chvíli poděkovala všem našim hostům. Myslím si, že toto slyšení bylo opravdu velmi užitečné a napomocné pro nás, pro všechny. Myslím si, že je zcela jasné, že seznamy, které vypracovává EU, jdou tím správným směrem. Nicméně tu, v tuto chvíli si klademe otázku, zdali tedy využíváme tyto, tyto, tyto seznamy efektivním způsobem, jsou řádně využívány na základě čeho ta kritéria by měla být objektivní, měla by být také proveditelná ve chvíli, kdy se je snažíme využívat, e, i ve chvíli, kdy tedy Eh, začleníme nějaký stát na ten seznam, tak musíme vycházet z objektivních kritérií a ne z politických kritérií. Samozřejmě tady musíme zmínit aktiv přenesené pravomoci, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o vysokorizikových eh, státech v oblasti praní špinavých peněz, protože tady je třeba také vnímat vliv, který mají eh, lobbysté na toto, protože my samozřejmě víme, že tady ten vliv je obrovský, ne pouze v rámci rozprav ve výborech, ale také v rámci plenárního zařízení. Takže v každém případě eh, to vypadá tak, že jediným způsobem, jak pokročit, je opravdu navýšit transparentnost a jakým způsobem, no tak to samozřejmě na to se budeme, muset, budeme se muset podívat a ještě musíme dopracovat kritéria, která budeme používat. Já to všechno zapracuji do závěrečné zprávy výboru a ve chvíli, kdy to všechno bude přijato, tak stále ještě na černém seznamu eh, nějaké státy budou. Děkuji mnohokrát vám všem, děkuji všem členům, hostům a tímto uzavírám dnešní jednání.